někdo není, dobrá první hlasování, 14. zasedání umluvy o biologické rozmanitosti. Je to otázka k ústnímu zodpovězení, o které budeme hlasovat elektronicky. Hlasování tímto zahajuji. Uzavírám. Přijato. Stejné téma, ústní otázka na radu, zahajuje hlasování. Uzavírám hlasování. Přijato. A nyní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 zdrželi se přijato. 14 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Ne, to, to bylo 14, takže 15 pro, proti, zdrželi se přijato, 16 pro, proti, zdrželi se přijato, 17 pro, proti, zdrželi se přijato, 18 pro, proti, zdrželi se, ověříme. Zahajuji elektronické hlasování. Uzavírám. Přijato. A konečné hlasování zahajuji. Uzavírám. Přijato. A nyní rozpočtový postup, pozněvací návrhy. Jak to mám teď číst? Takže budu číst ta dvě poslední čísla, ano. Začneme na začátku 52 a pak budu číst ty poslední čísla. Takže 69, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato, 70 pro, proti, zdrželi se, přijato, 71 pro, proti, zdrželi se, přijato, 72 pro, proti, zdrželi se, přijato. 51 pro, proti,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 75 pro, proti, zdrželi se, přijato. 54 pro, proti, zdrželi se, přijato. 50 pro, proti, zdrželi se, ověříme 50. Uzavírám hlasování. Přijato. 55 pro,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 Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Zamítnuto. 86 pro, proti, zdrželi se přijato. 87 pro, proti, zdrželi se přijato. 88 pro, proti, zdrželi se přijato. 89 pro, proti, zdrželi se přijato. 90 pro, proti, zdrželi se, přijato. 92 pro, proti, zdrželi se, přijato. 93 pro, proti, zdrželi se, přijato. 83 pro, proti, zdrželi se, přijato. 84 pro, proti, zdrželi se, přijato. 85 pro, proti, zdrželi se, přijato. 65 pro, proti, zdrželi se, Ověříme 65. Uzavírám hlasování. Přijato. 61 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 66 pro, proti, zdrželi se, přijato. 62 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 63 pro, proti, zdrželi se, ověříme 63. Uzavírám hlasování. Přijato. 64 pro, proti, zdrželi se přijato, 67 pro, proti, zdrželi se přijato, 68 pro, proti, zdrželi se přijato. Toť vše. A ještě nám zbývá jedna agenda. A to doplnění právních předpisů EU, schvalování typu s ohledem na vystoupení Spojeného království z Unie. Budeme hlasovat o návrhu postoje formou pozměňovacích návrhů. Pozněvací návrh 4 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 5 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 6 pro, proti, ověříme. Uzavírám hlasování. Přijato. 7 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 1 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 2 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 3 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Konečné elektronické hlasování zahajuji. Uzavírám. Přijato. Tím tedy končí hlasování, za které vám děkuji. the advisors would like to... Požádám poradce. So our next item... Dalším bodem na pozadu jednání je transparentnost a udržitelnost posouzení rizik na úrovni EU v potravinovém řetězci. Jedná se o návrh zprávy od paní Zomr. Paní Zomr má slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Pět let jsme čekali na to, aby se komise konečně vyjádřila, eh, zda takovýto dokument pro potraviny považuje či nepovažuje za důležitý, ale zjevně komise po dlouhá léta nevidí potřebu cokoliv dělat, stejně tak jako sektor potravin, protože těm to vyhovuje. Prostě nikdo nechce nic měnit. V listopadu 2017 se to také ukázalo, to se konala diskuse u kolatého stolu v DG Santé. Tam toho se účastnili někteří poslanci parlamentu z různých frakcí, zástupci potravinářského sektoru, nevládních organizací a konečně teď tedy na stole máme návrh komise. Rozhodující proto byla iniciativa občanů týkající se zákazu glyfosátu. To konečně přimělo komisi k tomu, že začala v tomto směru konat. Komise z toho úspěchu občanské iniciativy vyvodila, že je třeba posílit důvěru občanů v posuzování rizik. Zcela zjevně se pak spěchalo, aspoň já mám ten dojem, a byl tedy vypracován tento návrh, tam není ani posouzení dopadu, ani tomu nepředcházela nějaká dlouhá konzultační fáze. A zajímavé je, že po těch konzultacích přišel ten návrh tak rychle, že lze se domnívat, že ten návrh byl prakticky hotový, sepsán již před tou konzultací. Ostatně bych na okraj chtěla zmínit, že patřím k těm, kdo si myslí, že výsledky občanské iniciativy proti glyfosátu vnímají kriticky, i když komisi to pohnulo k aktivitě. Já si myslím, že je divné, když z milionu podpisů 646 tisíc je z jednoho jediného státu. Tady bych se opravdu kladla otázku, jak reprezentativní je takový to průzkum na úrovni celé EU, ale to je jenom drobná poznámka na okraji. Já skutečně nerozumím tomu, že komise jenom na základě té veřejné iniciativy přišla s tím, že přišla s novými pravidly, která by mohla ohrozit mnohé obory. Návrh komise ukazuje problémy, kterým se ale vůbec nevěnuje ten refit, různý přístup k potravinovým krizím členským, členských státech, to jsou různé ty skandály. Uh, na to nereaguje. Pak je tady zpráva ke třetímu externímu hodnocení EFSA. To ten návrh komise také téměř míjí. Komise to externí hodnocení v podstatě nezapracovala, protože na něj nepočkala při vypracovávání tohoto návrhu pod heslem Refit stačí. Okamžik tohoto návrhu předkládaného komisí je opravdu zvolen velmi nešťastně, abych skoro neřekla, že je to pro nás v parlamentu téměř nepřijatelný termín. Měli jsme mimořádný výbor svolaný u příležitosti té iniciativy s, vztahující se ke glyfosátu, kde se měly vypracovat různé možnosti řešení. Ten proces demokratického utváření názoru komise však ignorovala a vlastně předjímala výsledky. Teď bychom ten výbor klidně mohli zase zrušit, protože jeho závěry už nebudou mít vůbec žádný dopad a to si myslím, že je nestydatost od komise. K tomu samozřejmě připadá, že máme krátce, přijde, že máme krátce před volbami. Tedy Evropský parlament už prakticky nebude mít možnost se tomu návrhu věnovat tak pečlivě, jak by měl a jak dělává a už vůbec nebude mít čas si sehnat eh, externí expertízy. Když nám komise řekne, no to přece nemusíte, to my jsme už všechno udělali, tak já si kladu otázku, zda je to nevědomost, neznalost našich procedur, anebo snad je to arogance. Mnou to otřáslo, tento přístup. Rada ministrů, stejně jako my, byla představena tím, překvapena tím zveřejněným návrhem a já si myslím, že je opravdu e, otázka, zda je možné mít společné stanovisko rady až do listopadu, protože my pro neformální trialog máme pět týdnů. Půlka prosince, pak jsou Vánoce, no pak druhá půlka ledna začneme a koncem ledna bychom měli být hotovi s tím neformálním trialogem. A musíme se totiž nastavit na to, že nejpozději v březnu příštího roku musíme to eh, předložit plénu, protože před námi je Brexit a do dneška se neví, zda v dubnu vůbec budeme mít právo v plénu hlasovat. Schoda s radou v prvním čtení to je to, co se komise snaží dosáhnout, snaží se nás tlačit tímhle směrem, to podle mě je věc nadmíru sporná ale možná ten časový tlak je úmyslný. Aspoň já z celé té situace mám takový dojem. Největší problém z mého pohledu ale je, že tenhle dokument spadá do předvolebního boje a může to mít samozřejmě dopad na obsah. Tomu se dál nebudu věnovat, ale myslím si, že všichni víte, co tím myslím. Pár kritických bodů z mé zprávy. Není tady posouzení dopadu. Absence posouzení dopadu u návrhu komise, který přichází s takovými změnami, nechápu. V podstatě by to bylo nutné proto, abychom probrali různé obce a varianty, abychom zvažovali různé informace, protože ten okamžik bude mít dopad na konkurenceschopnost evropských firm, může mít dramatický dopad. I s pohledem na dopad na rozpočet EPSA by bylo nutné zvážit různé modely financování. To znamená, že Evropský parlament a členské státy při zvyšování rozpočtu EPSA musí hrát svou roli. Tohle rozhodnutí padne až daleko později a před námi jsou volby, nikdo neví, jak dopadnou mohou se měnit vlády v jednotlivých členských státech, ne vždycky se aspoň po mém soudu situace mění k lepšímu, takže nic nebude jednoduché a komise by to měla respektovat. Obsahově kritizuji především, především ta nová pravidla transparentnosti. Ano, u EFSA lze ledacos zlepšovat. Agentura sice zveřejňuje spoustu informací, ale není povinna tak činit. Nárok je jenom díky na 1049 2001 přístup k dokumentu. Přizpůsobení proaktivním transparentním pravidlům je tedy víc než na místě. Návrhy komise jdou daleko dál, hlavně s pohledem na okamžiku, kdy ty návrhy byly zveřejněny a s ohledem na ty studie, o které se to opírá ale ty předřazené konzultační rozhovory, které se navrhují již v okamžiku podání žádosti a jejich zveřejnění, by mohly vést k tomu, že dojde k pirátskému kradení myšlenek z jiných částí světa. Konkurence v Číně by se mohla na internetu podívat, co se v Unii tak jako děje v oblasti e, potravin. EFSA má webové stránky, tam pak uvidí, jaké se ta odehrávají inovace v tom licenčním řízení. s informací v žádosti se dají snadno odvodit informace o plánovaných produktech a pak vlastně v tom zveřejnění je hned i ta studie. Když se podíváme na to poměrně dlouhé řízení u EFSA, tak konkurence v třetích zemích snadno bude moci v té době, kdy to EFSA bude prověřovat, okopírovat ten produkt a uvést ho na mezinárodní trh. Tím by tedy evropský mm, produkt byl tak říkajíc usmrcen dřív, než přijde na trhu a mm, náklady zůstanou v Evropě a najednou zmizí ten tržní podíl. Ano, transparentnost, pravidla transparentnosti, okamžik zveřejňování těch studií by se měly tedy přísně regulovat. Teprve v okamžiku zveřejnění vědeckých stanovisek agentury a já bych v tomto místě tady ráda poukázala jenom na okraj na to, že Evropská léková agentura EMA právě ohlásila až do stěhování do Amsterdamu, na dobu neurčitou nebude zveřejňovat vůbec nic. To znamená, že EFSA by tady zase byla o krok napřed. Dále nechápu, proč přísnější transparentnostní pravidla platí jenom pro ten proces hodnocení rizik. Já si myslím, že komunikace o rizicích a management rizik by celý měl být transparentnější. Komise a členské státy by měly být povinni protokoly ze zasedání pracovní skupiny, výsledky hlasování zveřejňovat v příslušných výborech. Právě co se týká těch třeba geneticky modifikovaných organismů, tam by občané pak viděli, že rozhodnutí členských států mohou být motivována politicky a nikoli v obsahově. Já si myslím, že je zcela nutné, aby ta Tady ta transparentnost byla. Co se týká správní rady EFSA, tam by měli být zúčastněni zástupci různých zájmů. EFSA se stará o celou řadu různých produktů, agrochemické látky, geneticky modifikované organismy, přídavné látky, potraviny a proto tam musí být také zástupci těchto jednotlivých sektorů a ne jeden zástupce za průmysl, jak to komise předpokládá. Není totiž možné, aby tak, jak si to představuje komise, průmysl se prosím pěkně ráčil shodnout na tom, koho tam toho jednoho člověka pošle. Agrochemická větev, potravinová větev, to jsou odvětví zcela různá. To znamená aspoň o jednoho zástupce průmyslové sféry více. Co se týká těch vědců a odborníků, tak komise zase hodně přestřelila návrh, aby každý členský stát měl 12 vědeckých expertů, to by pro malé členské státy, ale nejenom pro ně bylo úplně nad jejich síly. Kdyby každý členský stát musel mít vlastní výběrové řízení a pak členské státy mezi sebou konzultovali, koho budou navrhovat, aby se pokryly všechny odborné oblasti, no tak to by byla neuvěřitelně administrativně náročná věc a bylo by to patřičně drahé a to rozhodně nemůže být v našem zájmu. Krom toho samozřejmě výhradní jmenování expertů členskými státy by znamenalo jistou, jisté riziko politického vlivu a tomu se chceme vyhnout. Proto si myslím, že Členským státům by se mělo dát právo navrhovat experty, ale neměli by mít povinnost jmenovat ty experty. A Eh, finální výběr by potom měla dělat EFSA. Několik poznámek na závěr. Já jsem přidala 63 pozměňovacích návrhů ve své zprávě a vyhrazuji si až do 11. září do té lhůty přijít s dalšími návrhy, protože času bylo zatím prostě příliš málo. Jsem si jistá, že kolegyně a kolegové také budou mít celou řadu návrhů máme už názory dalších eh, výborů, to je jenom taková malá ochutnávka a vidíme, že ne všechny frakce mají stejné představy, ale kdy, kdy měli, to by bylo skoro zarážející, kdyby měli. Je zajímavé, že v Jury a Agri podali částečně identické pozměňovací návrhy, ale žádná z těch zpráv bohužel neodůvodňuje ty pozměňovací návrhy, takže pro mě u některých návrhů je těžké pochopit, jaké intence se zatím skrývají. Případně bych se ráda zeptala přímo těch zpravodajů. Obě zprávy berou jako měřítku konvenci Argut pro posouzení eh, ze strany veřejnosti. A já bych tady se chtěla zeptat komise přímo. Mě by zajímalo, jak komise z právního pohledu vidí tento požadavek. Pro nás je to právně zatím těžko posouditelná věc. A co potom s potravinami? Tohle se týká jenom GMO a životního prostředí. Měli bychom mít svého druhu jednotný systém. A závěrem mám ještě prozbu na kolegyně a kolegy. Prosím, prosím, soustřeďte se v pozměňujících návrzích na podstatné věci musíme se soustředit na jádro toho návrhu komise, musíme se omezit na jádro toho návrhu. Eh, dalekosáhlé pozměňovací návrhy eh, s ohledem na nedostatek času, a to hned říkám, nemohu a nebudu akceptovat. Není to jenom u mě tak, je to tak i v případě rady, mám z rady ty informace, je to opravdu varování, že když by se Evropský parlament snažil jít nad rámec komise s dalšími pozměňovacími návrhy, tak by to v radě nedopadlo. Tohle varování od, od rady i ode mě se týká těch osmi právních aktů, v souvislosti s těmi transparenčními pravidly, ono je lákavé eh, zahrabat i v tomhle, něco tam změnit, ale kdybychom se do toho pustili, tak to nebude brát konce, takže buďte prosím zdrženliví, protože jinak tenhle dokument narazí. To by rozhodně nebylo v zájmu občanů, bez pochyby by to byla ta nejhorší možná varianta před volbami, kterou si vůbec umím představit. A také si nemyslím, že kdybychom to teď nechali stroskotat, takže bych příštím volebním období hned přišel nový námrh komise. To můžeme zapomenout, myslím. Proto bychom se měli pokusit teď s tímto návrhem udělat to nejlepší, co je možné ve prospěch našich občanů a mít větší míru transparentnosti a to všechno v rozumném rámci. Děkuji vám. Děkuji. Stínové zpravodaje máme na řadě. Nezapomínejme ale na čas, prosím. Tak prosím, nehovořte příliš dlouze protože také máme dlouhý seznam vystupujících. Jako první pan Poc, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Tak především eh, chci poděkovat paní zpravodajce za tu práci. A <clears throat> možná to bude trošku překvapivé, ale v zásadě eh, s ní souhlasím téměř ve všem. A v čem úplně nejvíc je kritika komise. Mě popuzuje, že komise udělala v tomhle případě, a budu trochu tvrdší než paní zpravodajka, z veřejných konzultací komedii, z našeho výboru PEST šaškárnu a z nás tak trochu hlupáky, protože máme neuvěřitelně málo času na to, abychom opravili všechny ty Eh, chyby, které v tom návrhu jsou. Trochu mi to připomíná situaci, ve které jsme byli s paní zpravodajkou v obrácených rolích v roce 2014 při projednávání legislativy o invazních nepůvodních druzích. Hmm. Eh, jsem velmi rád že paní zpravodajka zavedla některé návrhy eh, typu zavedení sankcí pro ty kdo chtějí zatajovat eh, plánované studie změny způsobu nominace členů vědeckých panelů pro zajištění větší nezávislosti Jednoznačně sdílím také názory, které se týkají eh, větší transparentnosti rozhodnutí v oblasti řízení rizik, eh, určitě publikování zápisů z jednání, publikování eh, hlasování a podobně. To jsou všechno věci, které jednoznačně sdílím a podporuji. Komise slibovala, že ve svém návrhu zajistí větší transparentnost hodnocení rizik v potravinovém řetězci ale osobně dost pochybuji o tom, že cesta, kterou se komise vydává, je ku prospěchu eh, eh, celé téhleté věci. Není mi totiž vůbec jasné, jaká je výhoda nahrazení stávajících seznamů informací v sektorové legislativě, které nemohou být skryty veřejnosti, seznamem takzvaně potenciálně důvěrných informací bez dostatečných pojistek, které by zaručily jejich zveřejnění v případě tzv. převažujícího veřejného zájmu. A pak samozřejmě ty diskuze o tom, eh, už vidím ty diskuze o tom, co to je vlastně převažující veřejný zájem a jestli nastal, a jestli eh, ty potenciálně důvěrné <laughs> informace jsou v tomto seznamu a, a podobně. Mezi tyhle ty takzvaně potenciálně důvěrné informace komise navíc podle mého zahrnuje i některé informace, které jsou opravdu relevantní relevantní pro hodnocení rizika jak pro životní prostředí, tak veřejné zdraví. A to se týká specificky informací o úplném složení přípravků na ochranu rostlin. Tam prostě eh, eh, tohle to není možné. Není možné, aby legislativa, která má přinést víc transparentnosti, byla eh, krokem zpět. Takže některé ty informace z těch seznamů budeme prostě muset podle mého názoru odstranit. Pokud máme, a bohužel, tak jak řekla paní zpravodajka, my budeme muset respektovat tu cestu, kterou před nás komise tak arrogantně e, narýsovala, bez toho, abychom měli, e, abychom měli dost času na toto řešit a bez toho, aby měla impact e, assessment, tak my budeme muset velmi precizně připravit ten, ten horizontální seznam informací, u nich se může mít za to, že jejich zveřejnění by značně poškodilo dotčené obchodní zájmy e, protože on musí být vyčerpávající. Když nebude, budou kolem toho nekonečné, nesmyslné diskuze a výsledkem bude naopak nižší transparentnost, než tomu bylo za současného stavu. Návrh komise je, a také e, o tom paní zpravodajka hovořila, nutno pozměnit tak, aby ten nový režim proaktivního zveřejňování Eh, neohrozil jednak samozřejmě přístup evropských eh, občanů k eh, informacím, specificky tam, kde to slouží jako poslední možnost, jak získat přístup k těm informacím, ale zároveň, aby neblokoval snahu průmyslu o inovace a samozřejmě, aby nesnižoval konkurenceschopnost evropského průmyslu. Tohle to prostě budeme muset odpracovat, odpracovat my a nebude to vůbec jednoduché. Považuji za nešťastné také formulování recitlu 27, podle kterého příslušná práva veřejnosti na transparentnost procesu hodnocení rizik mají být zvážena oproti právům žadatelů z řad podniků při zohlednění cílů nařízení 178 2002 Eh, tady jednoznačně budeme muset ten návrh eh, pozměnit, přepracovat, aby nebyla poškozena eh, práva občanů vyplývající z nařízení 1049-2001 o přístupu k dokumentům institucí a samozřejmě, aby nebyla dotčena aplikace Arhuské úmluvy. To, to je prostě zcela jednoznačné. Tady zase je vidět, jak komise celý ten návrh připravovala prostě horkou jehlou, na rychlo. Eh, nemožnost opětovného použití zveřejněných údajů bez souhlasu průmyslu. Opět budeme muset o tom diskutovat, protože podle mého názoru by tohleto ohrozilo možnost kontroly nezávislými výzkumnými pracovníky. Bylo by lepší přijmout řešení, která používá Evropská medicínská agentura a které chrání použití, použití tzv. raw data od komerčního využití třetí eh, osobou. To znamená, že každý, kdo by chtěl mít přístup k datům, by se musel zavázat přijetím podmínek eh, pro užití. Ale to řešení, které navrhuje komise, prostě eh, opravdu není, není dobré dobré. E, ověřovací studie jsou samozřejmě pozitivním návrhem, abych komisi jenom nekritizoval, protože by mohly vyřešit nedostatek některých údajů. V návrhu komise ale je potřeba vyjasnit, že tyhle ty studie nebudou použity místo zásady předběžné opatrnosti a nebudou sloužit e, e, průmyslu k, řekl bych, kupování si času pro udržování některých problematických rizikových látek nebo produktů na trhu. A poslední, s ohledem na tuhle nominku bych se chtěl zároveň zeptat komise, jak v současnosti zohledňuje ty mezery, na které EFSA ve svých vědeckých stanoviscích často upozorňuje, kdy ehm, je dnes umožněno, že jsou na trhu látky i přesto, že chybí eh, eh, údaje, které by posoudily některé jejich vlastnosti. Eh, děkuji. Thank you. Okay, this was not a model of how long we can speak. Tak to nebylo zrovna vzorné vystoupení co do délky. Prosím nepřesahovat pět minut. Nyní má slovo pan Gerike. Zaprvé dovolte, abych nejdřív srdečně poděkoval uh, paní zpravodajce za tu obsáhlou zprávu. Já si myslím, že jsme povinni dělat politiku ve prospěch spotřebitelů. A je potřeba, aby ta politika byla jasná a kontrolovatelná. A proto by to mělo být tak, že nadnárodní koncerny nebudou moci z nedostatku transparentnosti stěžovat kontrolu kontrolu, kterou spotřebitel sám vlastně není schopen provádět, protože tady chybí patřičné údaje. Co se týká EFSA, tak eh, vím, že byla celá velká řada podkladů, které se tam měly zkoumat a k té obsáhlé kontrole tam také došlo, ale přesto jak už bylo řečeno, ta lhůta byla velice, velice krátká na to, aby bylo možno těm všem potřebám víc stříc. Byla to byla otázka potravin, ochrana života a tady je třeba být zcela konsekventní, takže mohu jen podpořit to, co tady paní Zomr řekla. Je třeba tady mít lepší politiku, jak ze strany komise, tak i od těch jednotlivých koncernů je třeba od nich vyžadovat daleko lepší podklady. Děkuji. Thank you very much. Děkuji. A nyní pan Hausling, prosím. Ja, wir behandeln hier ein... Děkuji. My se tady věnujeme podkladu od komise, který zaprvé nás potěšil. Řekli jsme si více transparentnosti, no to je dobré. To zrovna po tom příběhu s glyfosátem je na místě je třeba také dostat očekávání, které přinesla ta občanská iniciativa o glyfosátu, že takhle to dál prostě nejde. Teď jsme ale zklamáni, když se podíváme na podrobnosti. Vidíme tam ty drobné pasti a pastičky a spoustu těch bodů, které vedou k tomu, že jsme nedůvěřiví. Zda eh, předkládaný návrh od komise je opravdu pokrokem, nebo jestli to opravdu není úkrok zpět. K tomu je třeba se postavit kriticky. Je mi samozřejmě líto, a to řekli ostatní, že takováhle norma přijde v časovém presu. Proč komise se tomu nezačala věnovat trochu dřív? A proč to musí teď jít všechno tak strašně rychle? Já si myslím, že se musíme pokusit to zvládnout do konce volebního období, ale uh, opravdu jenom tehdy, když se podaří získat větší míru transparentnosti, že obchodní tajemství nebudou mít zase přednost před veřejným zájmem, protože Jinak bych ten návrh komise vnímal spíš kriticky. Co vidíme v zásadě pozitivně je vytvoření toho veřejného rejstříku, na tom se asi shodneme, a automatické zveřejňování údajů, to je dobrý formát a že ty zveřejněné hrubé údaje Eh, budou vyžadovat stanovisko EPSA. To je v principu dobré, ale já si myslím, když se podrobněji podívám na ten text, že utajování spíš vzroste, než že by se zmenšovalo. Ten návrh komise nevede k větší míře transparentnosti, jak komise tvrdí. Dokonce je to v rozporu s, komisí, s konvencí z Arhusu, takže tady je třeba být obezřetný až nedůvěřivý. Návrh komise by se měl změnit v následujících bodech. Zatím používané seznamy informací, které se zveřejňují, by měly zůstat zachovány. Komise navrhuje, aby byly nahrazovány seznamem informací, které mohou zůstat utajeny. A to, jak se říká, z komerčních zájmů, takže je teda velký otazník, kdo to bude hodnotit a posuzovat když by byl nadřazený veřejný zájem, aby byly zpřístupněny informace, tak pak musí být možné různé výjimky a pak doplnění toho odstavce článek 39 o přístupu k dokumentům a aplikace Arhuské umluvy, tak to by nemělo být ve vzájemném rozporu. A proto, jak už bylo řečeno, máme obavy, že, oba, že občané a jejich práva na přístup k dokumentům budou spíš okleštěna, nic se to nezlepší. Jak řekla paní Somer, tak my to vidíme trošku jinak. Členské státy EU ve výboru EFSA mají zastoupení, to je jasné, ale u zástupců průmyslu bych měl rád otazník. Proč? Proč tam nevyšleme zástupce do zástupce Evropského parlamentu, a to ne jednoho, ale nejméně dva, a to proto tam by se parlament měl hlásit o svá práva. A potom zastoupení členských států EU v těch vědeckých grémiích, paní Zomer, by si přála, aby členské státy nominovaly ty odborníky. Nám by se víc líbilo, aby to místo nominace bylo ve zveřejnění a soutěž o tato místa. A otázka, zda, zda vůbec při těch dalších konzultacích se tohle všechno podaří vyjasnit, to bude záležet na tom, do jaké míry politické skupiny budou koncenzuální. V debatě ve výboru pro zemědělství jsme viděli jasnou linii právě u těch otázek, které máme na komisi a bylo by dobré, kdyby komise ty právní nejistoty v dalších krocích odstranila, protože jinak budeme mít problém to do konce volebního období dotáhnout do konce. Já doufám, že komise bude spolupracovat, protože rozhodující je otázka, zda ten návrh vůbec jde dopředu, více transparentnosti, větší otevřenost, jestli to není na, náhodou eh, krok špatným směrem, že dáme průmyslu více prostoru pro chránění jejich tajemství, ale občané přijdou s transparentností zkrátka. Děkuji. Děkuji, Ani Hazekam, prosím. Děkuji mnohokrát, paní předsedající. Podle vysvětlení cílem návrhu Evropské komise je, aby tento proces řešení rizika byl transparentní. To je velký cíl a nemůžeme jej úplně ignorovat. Ale když se podíváme na seznam zprávy, tak uvidíme, že pokud text zůstane v původní verzi, tak navrhovaná nová pravidla povedou ještě k nižší transparentnosti, než v tuto chvíli máme. Dám vám pár příkladů. Většina aktů Unie, které se mají nahradit, obsahuje seznamy informací, které nebudou považovány za důvěrné. A nyní se navrhuje tento seznam nahradit jinými listy, seznamy informací, které mohou být považovány za důvěrné, pakliže budou narušeny obchodní zájmy společnosti. Pokud vaším cílem komise je zvýšit transparentnost, tak proč jste vyškrtli stávající seznamy informací, které nebudou považovány za důvěrné. Nesouhlasíte s tím, že zachování těchto seznamů by zvýšilo transparentnost? Také tam máte jiné ustanovení, které říká, že informování o vědeckých informacích, které považují, požadují povolení, nebudou mít dopad na práva z duševního vlastnictví, která mohou být vstažena k těmto dokumentům či jejich obsahu. Proč tedy Evropská komise na základě článku 38 vytváří další důvody pro odmítnutí zveřejnění informací na základě ochrany práv z duševního vlastnictví? Nebudu se příliš eh, vyjadřovat k úmluvě z Ardusu, protože o tom hovořil kolega, ale mám jednu otázku na Evropskou komisi. Je-li vaším cílem transparentnost, tak proč potom uvádíte úvodní ustanovení 38a, na základě kterého se spochybňuje právo na přístup k dokumentům? Tento návrh totiž odkazuje na proaktivní zveřejňování informací a mám za to, že by to nemělo žádným způsobem omezovat práva na přístup k těmto dokumentům. Poslední připomínka se týká návrhu zprávy paní Somr, ve které nacházíme řadu pozitivních prvků. Nicméně pro mě je klíčové to, že celý návrh této zprávy říká, že Vědecké údaje by měly být zveřejněny až poté, co orgán eh, svůj postoj zveřejní. To by bylo proti transparentnosti. Nezávislí vědci mohou tuto žádost o povolení proskoumat tedy pouze tehdy, když už to EFSA povolí, podle návrhu komise. Já mám za to, že nezávislý vědecký dohled musí být umožněný ještě předtím, než EFSA přijme své stanovisko. To jsou tedy mé hlavní připomínky a budu se těšit na odpověď komise. Thank you very much. Děkuji. A nyní pan Pericini, prosím. Grazie, prezidente. Děkuji, paní předsedkyně. My také jsme velmi rádi, že tento návrh komise je předložen, protože byl předmětem už mnoha poměrně dlouhých eh, debat. Bylo zde hodně protestů proti prodloužení povolení na glyfosát, na různé pesticidy, na přísady do potravin, takže můžeme pouze přivítat tuto zprávu týkající se změny systému hodnocení na evropské úrovni. Je to však velmi citlivé téma pro všechny naše občany, kteří samozřejmě požadují značnou transparentnost a vzhledem k tomuto nemůžeme podstupovat sebe menší riziko. A potřebujeme opravdu konkrétní, hmatatelné výsledky a ten výsledek musí být na výši eh, našich eh, očekávání. Kladu si tedy otázku, které ty výsledky budou skutečně zveřejňovány. Příslušné průmyslové průslušné odvětví nemá v podstatě žádné meze, které by byly stanoveny pro žádost o důvěrnost. Průmyslové podniky mohou požádat kdekoliv o, o důvěrnost. Takže pokud cílem by mělo být skutečně zvýšit eh, transparentnost, tak se mi zdá, že všechna tato opatření eh, pouze sníží transparentnost. Pokud se týká agentury EFSA, Samozřejmě mezi její úkoly patří stanovení eh, výkonného, jmenování výkonného ředitele, správní rady a výboru eh, expertů. Kladu si tedy otázku, jak eh, toto fungování zda tedy neomezí nebo neovlivní žádným způsobem nezávislost vědecké práce. A navíc ti členové počet členů by se měl zvýšit v tomto výboru. Měli by tam být zástupci všech členských států plus zástupce komise, takže souhlasím s připomínkami kolegy ze strany zelených, že by tam měli být alespoň dva zástupci z Evropského parlamentu, protože je pro nás naprosto nezbytné, abychom věděli, jaká budou stanoviska členských států přijímaná za zavřenými dveřmi. To je opravdu zásadní věc vzhledem k evropským občanům. Potom bych chtěl ještě říci pár slov ohledně rozpočtu agentury EFSA. Všichni jsme si vědomi významu zvyšování transparentnosti, zlepšování postupu, hodnocení rizik, takže bude potřeba také uspůsobit tady tomuto rozpočet agentury EFSA. Jinak toto všechno by vlastně patřilo do říše snů. Děkuji. Děkuji vám a nyní mají možnost vystoupit další poslanci a poslankyně. Děkuji mnohokrát. Zdá se, že nemáme příliš mnoho času, takže jenom velice stručně. Především děkuji paní Somr. Je časté, že souhlasím s jejími postoji, ale přesto mám nyní pár připomínek. Evropská komise chce po sobě opravdu asi zanechat výraznou stopu touto iniciativou. Kdyby byla bývalá ambicioznější, tak by stávající právní úpravu asi úplně překopala. Je tam pořád řada věcí, kterými je potřeba se zabývat. Určitě nemůžeme zapomínat třeba na potraviny které jsou tak důležité. Kdyby tedy byli ambiciozní, mohli opravdu reformovat celý systém a ne ho pouze revidovat. Tato agenda je politicky důležitá a to si myslím, že nevždy je úplně ku prospěchu věci. Zmínili například iniciativy týkající se glyfosátu v úvodních ustanoveních a je vidět, že k celé záležitosti přispěli opravdu velmi uspěchaně. Dochází tady pouze k revizi právního textu, není to skutečná reforma a jinými slovy tedy to má daleko menší politickou váhu. S hlavními cíle, tedy objektivita, řádná zpráva věcí veřejných, kvalita, komunikace, s tím se dá se vším souhlasit. Ale kromě toho nesmíme zapomínat na to, že máme eh, glyfosáty, studii o Monsantu a glyfosátech. A to jsou všechno citlivé věci. Bisfenol a aféry, které se znova objevily, to je také potřeba řešit. Co se týče jednotlivých článků, tak bych podpořila paní Zomr v tom, že je určitě dobré, aby lidé z průmyslu se zemědělství tam byli zastoupeni, ale je škoda, že tam není zastoupen nikdo z distribuce. To je přece také důležitý, důležitá část eh, řetězce. Na distributory bychom neměli zapomínat. Potom eh, těch 12 lidí z každého členského státu, to si myslím, že je věc, která by se dala zracionalizovat. Myslím si, že by se nemělo jednat pouze o administrativní orgán, který musí naplňovat nějaká přísně stanovená pravidla. V každém případě chci říci, že zde vidím určité pozitivní kroky, ale nezachází to příliš daleko, není to reforma, je to pouze revize a v legislativní části by se určitě dali ošetřit i další věci, například komunikace. Máme za to, že EFSA by měla být daleko aktivnější ve své komunikaci. Myslíme si, že by měla také komunikovat nejenom s občany, ale i s dalšími orgány, aby dosáhla konsensus a aby také pomáhla, pomáhala bojovat s fake news. Vím, že nemáme příliš mnoho času, Možná bychom se měli pokusit o revizi celého časového harmonogramu, kdyby to bylo možné. Pokud výsledek bude špatný, tak eh, bychom se neměli, eh, tak bychom neměli přistoupit na toto nouzové řešení. Špatný výsledek je horší než žádný. Děkuji. Také děkuji. A pan Omarží, prosím. Paní předsedkyně, děkuji. Domníváme se, že postupy povolování eh, ne, geneticky modifikovaných organismů, pesticidů a zejména glyfosátu, že to je skutečně zdravotnický skandál. A k tomu se ještě připojuje, k, to, k těmto zdravotnickým skandálům, demokratický skandál. A to je skutečně něco, před, čím jsme, před co jsme postaveni v, te, Chci tím říci, že je určitá historická tendence ze strany Evropské komise stavět se pohrdavě k parlamentu, ale když nás nebudu, když nejsme respektováni, tak prostě s námi, nám je to pohrdání. A naše pozice je zde směšná. Nacházíme se v situaci, kde jsme, kdy jsme rozhodli v okamžiku, kdy vypukl ten skandál s glyfosáty. Založili jsme ten výbor o pesticidech. Já zasedám v tomto výboru a opravdu pracujeme pilně na větší transparentnosti, na méně, menší důvěrnosti, na způsobu, jak by bylo možnost přetrhat vazby mezi Evropskou komisí a lobbysty. Je to skutečně velmi seriózní práce, kterou odvádíme tady v oblasti pesticidů. A teď vidíme, že komise nám podráží nohy takovýmto návrhem, který je prostě, který si zasluhuje velkou kritiku. Takže se domnívám, že nemáme jinou možnost, alespoň to je to řeknu dnes odpoledne na tom výboru pro pesticidy, je potřeba rozpustit tuto komisi anebo pro tento výbor, anebo prostě náš výbor pro životní prostředí nedělá dobře svou práci předkládání návrhu a pozměňovacích návrhů k tomu, co navrhá, navrhuje komise, ale to, je to jedno nebo druhé, tak to prostě nemůžeme pokračovat. A pokud budeme takto pokračovat, tak vám dáme za pravdu. Dáme za pravdu všem těm, kteří říkají, že Evropská komise pohrdá naším parlamentem. Když se díváme na tento návrh, tak vidíme, že pod takovým nánosem toho, že by se měla zvětšovat transparentnost, že je tam v podstatě méně transparentnosti, že pod tímto hezkým lakem se tam více informací skrývá. A potom je tam ta zásadní otázka nezávislosti evropských orgánů. Ta vlastně není vůbec vyřešena. Takže si myslím, že jsem hovořil dostatečně jasně. A ještě poslední věc, já to stále říkám a dnes to zopakuji. Historie ukáže, že otázka glyfosátu, ale nejen, i ostatních pesticidů, ale zejména tedy otázka glyfosátu bude uznána jakožto jeden z, nejzava- z nejzávažnějších zdravotnických skandálů v dějinách Evropy. A my dnes zasedáme v tomto Evropském parlamentu, máme odpovědnost a máme povinnost říci evropským občanům, že nejsou dostatečně chráněni že jsou zde úmluvy s lobbysty a že pokud tento Evropský parlament by měl být ta protimoc, ta protiváha, tak jeho hlas, jeho stanovisko by mělo být silné a první věc je, aby byla dodržována demokracie, protože nyní zde skutečně prožíváme spíše určitou frašku na demokracii. Děkuji. Pan Lavia. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěl nejprve poděkovat naší zpravodajce, paní Somr, za její práci a souhlasím s těmi obavami, zejména pokud jde o časový harmonogram, který je velmi těsný, velmi krátký, který nám zde stanovila komise, aby se uzavřela tato věc. To, tento návrh podle mého názoru představuje jasné zlepšení původního návrhu, který předložila komise a chtěl bych se pozastavit zejména u dvou bodů. Jednak Eh, zacházení nebo zpracování těch informací, které se nazývají vyhrazené, protože se jde o to, aby se zvýšila transparentnost, tak bychom ale neměli zase ohrožovat konkurenceschopnost našich systémů tím, že bychom šířili inform, důvěrné informace, protože potom by podniky prostě stahly vůbec ty spisy, ty složky, aby se neodhalovaly důvěrné informace. Potom je zde ještě další věc týkající se komise a EFSA, tyto mechanismy neumožní zlepšit transparentnost. To je jasné prostě. Uvedu příklad. Nějaká látka, kterou na, na, na nedávné stanovisko o bezpečnosti hydry de, derivátů, to jsou prostě určitá aditiva, určité přísady do potravin, které se už používají celá desetiletí, aniž by tam byly nějaké konkrétní problémy. Ale nedávné vědecké stanovisko EFSA prokázalo, že jsou tam určité problémy se pro zdraví. A to, tento to stanovisko bylo předloženo orgánům členských států. Já nespochybňuji kompetence a autoritu EFSA, ale pokud přírodní látka nemůže být být reprodukována a když se provádějí analýzy syntetických látek, které mají stejnou molekulární strukturu, ale nejsou úplně stejné jako ty přírodní látky, tak je jasné, že výsledek toho hodnocení, respektive té dopadové studie, není eh, takový výsledek, který by opravdu chránil občany. Bohužel EFSA se rozhodla eh, chovat se tak, eh, že to nechrání občany. Když analyzuje látky, které mají určitě stejnou molekulární strukturu, ale nejsou zcela stejné. Takže je to tak. Tak to chceme chránit evropské občany, tak to chceme vyvolávat vědeckou debatu a zvyšování transparentnosti, a nebo jsou, akceptujeme to, že jsme se dopustili chyby. Takže žádám komisi a agenturu EFSA, aby, od, aby podala konkrétní Odpovědi samozřejmě musíme správným způsobem řídit rizika, ale potřeba, aby výsledky analýz a naše reakce byly eh, přesné, jinak pokud by se, eh, jinak by se vlastně EFSA změnila v určitý orgán, který bude řídit trh. Děkuji. Merci, madame. Děkuji, paní předsedkyně. Někteří kolegové zde říkali, že je zde určitá nebezpečí nebo mm, výzva související s výsledkem tento náv- tohoto návrhu vzhledem k blížícím se evropským volbám. Evropští občané požadují ochranu z jejich zdraví. Potraviny to je opravdu klíčové téma. Takže na jedné straně vidíme, že komise se aktivizuje a říká nám zde, ano, budeme zvyšovat transparentnost, ale když v tom textu vidím, a také ve vašich návrzích, paní zpravodajko což jsou návrhy, které jsou krokem zpět. Uvedu tři příklady. Když, se, když vidím, že navrhujete že se bude zveřejňovat až po zveřejnění vědeckého názoru EFSA a nikoli před zveřejněním tohoto výsledku, kdežto cílem by mělo být získat přístup k údajům před zveřejněním vědeckého stanovisko EFSA. Takže s tím nesouhlasím, když vidím, že předtím státy a komise měly přístup k důvěrným informacím a vy chcete zrušit tu možnost, aby EFSA mohla zveřejňovat důvěrné informace komisi a členským státům. Když vidím, podívejme se u těch glyfozátů, tam jsme žádali určité doplňkové studie a vy říkáte, pouze EFSA o ně může požádat, ale ne, je potřeba, aby to byla komise, aby to byly členské státy nebo Evropský parlament, které požádají EFSA o dodatečné studie. Vy vlastně omezujete přístup k informacím, takže když hovoříte o důvěrných informacích, informacích, ale jaké důvěrné informace, když žádáme, abychom měli přístup o studii, ke, o zdraví, o životním prostředí, v čem spočívá důvěrnost těchto údajů a kde je to průmyslové výrobní tajemství. Zdá se mi, když EFSA nám nedala těch 74 studií o hodnocení glyfosátu a když Světová zdravotnická organizace je nezveřejňuje a řekne, ne, ne, ne, to je průmyslové vlastnictví, duševní vlastnictví. Myslíte si, že je to normální? V čem spočívá ta důvěrnost? Není tam nic důvěrného jsou zde právníci a podniky, potom nám řeknou po dohodě s právníky, že jsou to důvěrné informace. Potom, co se týká nezávislosti, jsme pro nezávislost expertů. A tady to je to samé. Je potřeba, aby se oddělili ti lidé, kteří hodnotí rizika a ti, kteří je šítí, když EFSA žádá o dávání rad průmyslovým podnikům, tak přece nemohou to být ti samí lidé, kteří hodnotí rizika a kteří je potom řídí musíme mít důkazy na podporu, že ti experti jsou nezávislí, že jsou předkládány veškeré údaje, že Není možné se schovávat za důvěrnost údajů. Jak mohu akceptovat vědecký, vědecké stanovisko EFSA, když nemám přístup k těm hrubým údajům, k těm raw data? To prostě není možné, to není vědecké. Takže musíme ukázat věd, evropským občanům, že parlament je náročný a že chceme, aby všechno bylo transparentní. Paní Zomer, vy jste říkala, aby byly předloženy ty protokoly, zápisy, aby byly předkládány, kdo hlasoval o čem a ano, to je správné, jdeme tímto směrem, ale je tam spousta věcí, které v tom textu bychom měli zlepšit, které jsou krokem zpět v, o, o transparentnosti. Čím více hovoříme o transparentnosti, tím více se někdy omezuje. Takže buďme nároční vzhledem k našim voličům. Uh, thank you. Madame now. Děkuji, paní Kadenbach, prosím. Herzliches Dankeschön. Srdečně děkuji. Mám dvě poznámky. Jak to řekl již pan Pavel Poc, v podstatě dost obsáhle, tak já mám dvě věci. Jedna je trochu osobní, co se týká té občanské iniciativy. Já si myslím, že je to trochu sporné z pohledu demokratické politiky, když význam té iniciativy trochu spochybňujete, jenom proto, že je spoustu hlasů z jedné země to jsme schválili ty pravidla, jak se ty občanské iniciativy mají utvářet, tak to nemůžeme teď nějakým způsobem schazovat, když se dodržují pravidla hry, tak je to prostě výsledek z pohledu demokratické politiky, ať už se to dopadne tak nebo onak. Myslím si, že bychom to neměli hodnotit nebo posuzovat. K tomu to nejsme. Další věc. Je zcela pravda, že průmysl má různě silné hráče, stejně tak v parlamentu jsou různá stanoviska, takže můj návrh, který který já jsem předložila jako zpravodajka pro výbor Agri, tak vidím nutnost za prvé mít dva členy za parlament eh, v té radě, v tom výboru a také si myslím, že bychom měli zvýšit počet ze čtyř na pět členů, ale nevidím to jako nutnost pro tu průmyslovou sféru, ale pro sféru, spíš pro sféru zdravotnictví. To je další věc. A ještě jedna Toto také už krátce zaznělo. Ty ověřovací studie, verification studies podle 32b, to podle mě tak jak je ten návrh teď definuje, je podle mě přenesení odpovědnosti a také nákladů z žadatele na evropského daňového poplatníka, protože pokud je to verification, tak eh, vyplynou z toho otázky, tak když pak zadá tu, eh, kom, tu studii a ta může být docela obsahná komise, tak eh, tady zatím není úplně jasné, kdo náklady na ty studie ponese. Tedy v té stávající formě jsem já spíš proto, aby ten paragraf byl odstraněn, anebo možná komise k tomu má víc detailů, nebo to může vysvětlit, jak to zadání bude znít, kdo ponese náklady a jak obsahlé ty studie budou. Děkuji. Uh, Děkuji vám. Hlásí se ještě někdo? Pokud ne, tak pan Ol z FC. Url z OFSI. Vy první a potom komise. Děkuji vám mnohokrát, paní předsedající. Z pohledu EFSI návrh Evropské komise podporuje naši iniciativu Otevřít EFSU, do které jsme se pustili v roce 2014. Jsme tedy vděční a podporujeme návrh Evropské komise. Máme totiž za to, že, se, že by se jednalo o velmi zásadní krok směrem k transparentnosti, protože EFSA by měla právo a zároveň povinnost publikovat raw data. A to v poměrně zásadním formátu. Kromě toho by také měla finanční prostředky na to, aby financovala nástroje a struktury, které budou proaktivně publikovat zdrojová data z určitých studií v časovém horizontu, který je diskutován ale to není na nás. A následně bychom se tak mohli držet svého přístupu, že vědu je potřeba recenzovat a umožní to jednotlivým akademikům a zainteresovaným stranám, aby si vzali zdrojové údaje a sami si je přepočítali a dospěli ke svým závěrům. A byl by to krok nejenom směrem transparentnosti, ale zároveň by EFSA měla jasno v tom, do jaké míry může a musí zajít při publikaci. V tuto chvíli je v tom celkem nepořádek, protože občas musíme čekat na Evropský soudní dvůr, aby stanovil pravidla, na základě kterých budeme vědět, jak daleko můžeme zajít s transparentností. A byli bychom rádi za jasný právní rámec, co je potřeba chránit a co můžeme zveřejnit. A my vnímáme návrh komise tak, že v tomto bude jasno a že budeme vědět, co, jak můžeme naložit z údaji od žadatelů. To je první věc. Druhá věc se týká trvalé udržitelnosti. Podle návrhu Evropské komise členské státy budou více zapojeny jak do správní rady, tak i do předvýběru odborníků do panelu Pořád by se dalo prodiskutovat, jak to udělat v praxi, ale členské státy by přesto mohly nějakým způsobem ovlivnit eh, jmenování odborníků. Pokud máme zajištěnou jejich odbornost a nezávislost, která je v souladu s naší politikou nezávislosti. A pokud se můžeme rozhodnout, jak budou složeny jednotlivé panely, tak pro nás není ani tak důležité, jestli to bude dělat EFSA nebo členské státy, anebo jestli to budeme dělat dohromady. Pro nás je důležité, abychom měli k dispozici ty nejlepší a přitom nezávislé vědecké pracovníky. Navíc je to krok ku předu v oblasti proplácení nákladů institucím členských států, které nám půjčí odborníky v uvozovkách. To je důležité i pro členské státy. Pro tuto chvíli to jsou odborníci, které EFSA neplatí. A podle návrhu by vlastně vznikl rozpočet na to, abychom mohli zaměstnavatelům výzkumných pracovníků proplatit náklady tak, aby oni nám mohli zapůjčit na evropské projekty své nejlepší lidi. A navíc také budou peníze na intenzivnění spolupráce v členských státech, třeba prostřednictvím grantů na přípravu vědecké práce pro EFSU. Z našeho pohledu je to tedy velký krok k otevřené a transparentní EFSE, nicméně má to jeden háček. Bude to fungovat pouze tehdy, když budou k dispozici finance. Nejhorší scénář by byl, kdyby se Rada a parlament dohodly a potom v rámci vyjednávání o víceletém finančním rámci by nebyly peníze. A to bychom nechtěli, to je nefér. A prosím, nedělejte nám to, protože potom prostě selžeme ve své práci. Ale pokud dostaneme dostatečné finance, které navrhuje komise ve svém návrhu, tak je to pro nás velmi dobrý návrh, který povede k větší odpovědnosti a transparentnosti naší agentury a o to máme zájem. Děkuji. Děkuji. Paní Julikar z komise, prosím. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně, a Děkuji také paní Zomer za, za její práci, za její úsilí. A jak jste sama říkala, měla jste na to velmi málo času a přesto jste předložila tento návrh zprávy a dala šanci tomuto návrhu, aby byl přijatý ještě během tohoto volebního období. My vám za to moc děkujeme. Již mnohokrát bylo řečeno i z úst Evropské komise, o čem tento návrh je. Jedná se o zacílený pozměňovací návrh obecné právní úpravy o potravinách. Před jeho vývojem jsme provedli široký refit potravinářské právní úpravy. Široce jsme to konzultovali a dlouze jsme to konzultovali s řadou zainteresovaných stran a obecným závěrem bylo, že hlavní zásady potravinářské legislativy stále dobře fungují. Také chci, aby jasně zaznělo, že ani my, ani ti, na které se vztahuje potravinářská legislativa, jsme nedospěli k závěru, že tato legislativa by se musela zcela reformovat. A právě proto jsme předložili tento zacílený pozněvací návrh. Ano, zvažovali jsme mimo jiné i iniciativu evropských občanů o glyfosátu. Nicméně, každému, kdo pracuje v oblasti obecného veřejného zájmu a potravin, je jasné, že to je oblast, ve které občané očekávají další, širší a větší transparentnost. Lidé chtějí chápat, jak probíhá proces hodnocení rizika a měli by dostat eh, možnost opravdu pochopit, co se tam děje. Na základě refitu a občanské iniciativy jsme předložili tento návrh, který se snaží řešit transparentnost procesu hodnocení rizika a dlouhodobou udržitelnost systému a to především v souvislosti s EFSou. Tyto aspekty jsme chtěli pojat ambiciozně. A musím nadále zdůrazňovat, že tak, jak jsme připravili toto opatření a napsali, tak jeho cílem skutečně je zvýšení transparentnosti. A v další komunikaci se musíme podrobněji podívat na to, proč někteří z vás se domnívají, že tento nově navrhovaný systém je méně transparentní než stávající. Tak jsme to určitě nechtěli a takto svému návrhu systému ani nerozumíme. Skutečně naším cílem je zvýšení transparentnosti. Chceme, aby to zvýšilo legitimitu EFSI, důvěru v její práci, abychom tímto návrhem vyslali signál, že EFSA a celý systém se více zodpovídá občanům a že je tento systém demokratičtější. Na čem stojí transparentnost? Na proaktivním zveřejňování veškerých studií, a údajů, kterými byly podloženy žádosti o povolení. Jak říkal pan Url, máme tak k dispozici dobrý nástroj, který bude velmi cenný, pokud vstoupí do hry brzy při hodnocení rizika, protože následně zainteresované strany a občané budou schopni pochopit, jak probíhá celý proces hodnocení rizika. Včasné zveřejňování je podle nás opravdu nezastupitelným prvkem tohoto návrhu. Chceme-li zajistit maximální transparentnost a veřejný dohled. Doplnili jsme ho ještě dalšími nástroji, jako například veřejná konzultace o předložených studiích a informace v rejstříku Unie. To jsou cíle, které mají zajistit, aby EFSA měla k dispozici co nejširší škálu dostupných vědeckých důkazů, pochopitelně s cílem, aby měli k dispozici ty nejlepší nástroje a aby se zvýšila důvěra spotřebitelů. Padla otázka, a ta je možná na jiný formát, proč Evropská komise navrhuje seznamy informací, které by mohly být považovány na základě podložených žádostí od průmyslu za důvěrné. Samotná agenda má často stovky a tisíce stránek a my jsme se drželi příkladu, který fungoval velmi dobře u léčiv, kde jsme to udělali přesně tak. Pokud někdo tvrdí, že určitá informace by mohla být obchodně důvěrná, tak to může být teoreticky pouze v těchto oblastech a ty jsme zařadili na seznam. Nikdo jinde to nemusíte hledat. Všechno, co je na seznamu informací, které mají být veřejně dostupné, tam je ošetřeno. A stále bude součástí systému. Považujeme to za praktický přístup, a byli bychom rádi, aby se diskuse soustředila pouze na tyto oblasti. A pokud někdo tvrdí, že nějaká informace má být důvěrná, tak to musí podložit a vysvětlit, že to závažným způsobem negativně ovlivní jejich podnikání, pokud tedy ta informace bude zveřejněna. Zároveň chci zdůraznit, že nic z tohoto návrhu nemá negativní dopad na práva občanů podle právní úpravy o přístupu k dokumentům a včetně toho systému převažujícího veřejného zájmu. To zůstává nedotčeno. Totež platí i pro právo vyplývající z Arhuské umluvy. Zase naším cílem nebylo a podle nás ani není toto dotčeno. V návrhu jasně říkáme, že ustanovení umluvy z Adhusu zůstávají v platnosti a nejsou dotčeny. Tak to prosím chápejte záměr tohoto návrhu i jeho znění. Musíme vyvážit různé věci. Víme, že průmyslovému odvětví jde o jejich práva z duševního vlastnictví, protože za nimi stojí velké investice, jde jim o pravidla týkající se exkluzivity údajů a všem jde o ochranu osobních údajů. Ale chci vás všechny uklidnit v tom, že stávající práva z duševního vlastnictví, práva týkající se exkluzivity údajů a ochrana osobních údajů nebyla dotčena. V rámci diskuse, diskuse jste se ptali, proč se více nevysvětlilo, jak to bude probíhat. V tomto návrhu máme ustanovení, že praktická realizace bude na EFSE a jsou tam také vysvětleny podmínky. A ty podmínky jsou takové, že podmínky, které jsem zmínila, budou opravdu zajištěny při praktickém uplatňování této právní úpravy. Pokud tedy někdo chce přístup k těmto informacím, tak budou respektovány určité hranice. V tomto návrhu má také EFSA možnost pomoci žadatelům na určitých zasedání, zasedáních před podáním žádosti. Tady je velice důležité zajistit nestrannost a nezávislost EFSI. Nemyslíme si, že EFSA by se měla stát spoluautorem takovéto žádosti, či že by se tam mělo hovořit o podrobně o designu studií, které byly předloženy, ale víme, že především malé a střední podniky žádaly o to, aby v této fázi jim EFSA poradila. Transparentnost takovéto podpory, tedy kdo se setkal s kým a o čem se bavili, musí být zajištěna. A to je důležitým předpokladem poskytování takovýchto rad. Nyní k ověřovacím studiím. Již nyní EFSA má možnost zadat si vědecké studie, které potřebuje k naplnění svých úkolů. To je ustanovení, které nebylo dotčeno. Dospěli jsme ale k závěru, že se mohou objevit mimořádné okolnosti, především v kontroverzních agendách, kdy se může stát, že je potřeba zajistit, že se zohlednila ta nejširší škála těch nejlepších vědeckých důkazů. A tady následně Evropská komise může požádat EFSU, aby si zadala provedení dalších studií, které ověří ostatní údaje. My to tedy bereme jako nástroj řízení rizika, který má zajistit dostatečnou koherentnost. Ptali jste se na to, jak to bude financováno. V návrhu je to napsáno tak, že to bude financováno z veřejných prostředků. Neměli, by se, neměli bychom to vnímat tak, že veřejnost platí průmyslu. Jde tady pouze o doplnění mezer v konkrétních vědeckých znalostech, které se mohou objevit v těchto mimořádných okolnostech. Je tedy ve veřejném zájmu, abychom tyto mezery ve znalostech doplnili právě ověřujícími studiemi. Evropská komise má také za to, že když chceme získat evropskou eh, vědeckou expertízu, a tím už se dostávám k trvalé udržitelnosti systému, eh, aby do toho byl zapojen generál, eh, ředitel EFSI. Pan Url už také zmínil ta hlavní kritéria, která jsou důležitá při výběru odborníků. A to především, co se týče jaksi, jejich úrovně nezávislosti a zajištění toho nejlepšího složení panelu. Výkonný ředitel stále může požádat o kooptaci odborníku, což platí i pro jiné agentury, aby tak získal potřebné znalosti, odborné znalosti pro práci, která má být odvedena. Řada lidí apelovala na to, aby transparentnost se vztahovala nejenom procesu, k procesu identifikace rizika, ale také jejího řízení. Evropská komise již předložila zvláštní návrh, který komitologické nařízení aktualizuje, a to právě tímto směrem. Zapoje, především se to týkalo zapojení odvolacího výboru a v tuto chvíli tento návrh projednávají spoluzákonodárci. Dalším důležitým aspektem je komunikace o riziku. V tomto návrhu vzniká základ pro vytvoření komplexního a účinného systému či strategie komunikace o rizicích. A do toho není zapojena pouze EFSA. Je to EFSA, komise a členské státy. Často vnímaný nedostatek transparentnosti řízení rizika spíše poukazuje na neefektivitu komunikace o řízení rizika. Cílem tohoto návrhu tedy je aby tato komunikace mezi všemi aktéry byla efektivnější. Teď, co se týče rozpočtu a prostředků. Tam je skoro samozřejmé, že takto ambiciozní projekt bude něco stát. Rozpočtové údaje jsme dali, rozpočet samozřejmě nám na to musí dát ale je to, nez, je to nezbytné. Prostě tento návrh bez rozpočtových prostředků nemůžeme mít. Já se omlouvám, ale ano, za chviličku, za chviličku skončím. Jenom ještě jednu věc, která se týká interakce výboru PEST a tohoto legislativního návrhu. Náš komisař několikrát přislíbil, že výsledek práce výboru PEST a tohoto parlamentu zpráv z vlastního podnětu týkající se rostlino ochranářských produktů bude zohledněn v rámci paralelního refitu legislativy o prostředcích na ochranu rostlin. Takže práce výboru PEST rozhodně nebude vníveč. Evropská komise se naopak moc těší na její výsledky, protože určitě je to velmi aktuální a naopak to vezmeme v úvahu v refitu legislativy PPP. Takže děkuji paní zpravodajce a všem ostatním za možnost k této diskusi. Děkuji. Paní Zomr, prosím. Děkuji. Já bych byla bývala rada slyšela od komise něco k té arhuské úmluvě. Vím, že to vysí ve vzduchu, tahle otázka, znám to i z eh, jiných výborů, ale třeba to komise někde doplní. Eh, jinak děkuji za velice zajímavou první rozpravu. Mnohé si z ní odnáším a jsem napjatá, těším se na pozměňovací návrhy. Teď jsem lehce optimističtější, že to možná do konce volebního období ještě můžeme stihnout. Jsem optimističtější, než jsem byla před začátkem této rozpravy a všem vám děkuji. Děkuji. Děkuji vám všem za vaše příspěvky do rozpravy. Lhůta pro pozměňovací návrhy 11. září 11 hodin. Hlasovat ve výboru Envy budeme 12. Prosin, 12. listopadu. 12. listopadu. Teď se dostáváme k dalšímu bodu a to je 14. zasedání smluvních stran úmluvy o biologické rozmanitosti COP14. Tady návrh rezoluce. Máme celou řadu spoluspravodajů. Dám slovo jim postupně nebo jejich náhradníkům. Tak za pana Lince paní Colin Lagen. Paní předsedkyně, vážené kolegyně a kolegové, přednesu zde stanovisko spolu zpravodaje pana Norberta Lince. COP14 vstoupila v platnost v roce 1993, tedy 25 let bude slavit v prosinci tohoto roku. Tyhle narozeniny bereme jako impuls k tomu, abychom znovu poukázali na to, jak důležité je chránit biodiverzitu na celém světě. Spolu s kolegy z ostatních frakcí proto považujeme za naprosto nutné eh, zvýšit úsilí o ochranu biologické rozmanitosti v letech 2020 až 2021. Je třeba se soustředit na cíle celosvětové biodiverzity a je třeba mít ambiciozní strategický plán na dobu po roce 2020 a je třeba mít i scénář až do roku 2050. Proto vyžádáme komisi a členské státy, aby nadále měli vůči postavení při ochraně biodiverzity, nikoliv naší vlastní, jenom nikoli při ochraně vlastních cílů, ale při ochraně celosvětových cílů. Strategie 2050 která má odstartovat v Egyptě, musí respektovat požadavky biodiverzity a musí být v souladu s agendou 2030 a musíme podporovat všechna opatření. A proto je důležité, aby snahy a uskutečňování cílu 2020 bylo posíleno, aby byly mechanismy prosazování i po dobu po roce 2020 je třeba jim také zajistit dostatečné financování. V naší rezoluci se soustředíme na šest bodů, Chci zmínit explicitně dva z nich. Za prvé požadavek robustního mezinárodního rámce po roce 2020 považuji za důležité a správné mít indikátory výkonu a instrumenty, jak sledovat realizaci při zajišťování biodiverzity. Tohle je ústřední bod pro efektivitu strategického plánu 2050, který má vést ke zlepšení biologické rozmanitosti. Zároveň chci zdůraznit, že je důležité nebýt přes příliš přísný, je třeba být realistický, nes, nemá cenu jít přes rámec toho, co bylo schváleno v Paříži. Za druhé, pozitivní příspěvek zemědělství a lesnictví k biodiverzitě. Zemědělská aktivita a udržení biodiverzity spolu úzce souvisí a má to tedy velký význam mít dobře fungující zemědělství a lesnictví, protože to přispěje k rozmanitosti, biodiverzitě a různým ekosystémům. Proto vyžadujeme, žádáme smluvní partnery, aby pracovali na existenci udržitelného zemědělství a lesnictví. Děkuji všem kolegům a kolegyním za dobrou spolupráci. Děkuji vám. Děkuji. Pan Balas. Děkuji, paní předsedkyně. Otázka biologické rozmanitosti stále narůstá v povědomí našich občanů, má stále významnější místo eh, účastnili jsme se určité politické krize v mé zemi před dvěma dny, protože minister životního prostředí odstoupil a zejména kvůli tomu, že vlastně kvůli globální nečinnosti, nejen tedy ve Francii, ale i na mezinárodní a evropské scéně, což vlastně vedlo k poklesu o 80 významného počtu hmy, druhu hmyzu. Takže vlastně rok před evropskými volbami e, vlastně evropští občané se stále více za, zabývají těmito tématy, které se, která se jich předtím až tolik netýkala. Takže dnes je velmi důležité, abychom dokázali jednat. A je dobré vidět, že se zde vyvíjí určité úsilí, některé body je skutečně dobré zdůraznit. A abych šel trošičku dále, tak jsem poměrně rád, že vlastně různé ty cesty jdou stejným směrem, protože v oblasti biologické rozmanitosti jsou samozřejmě určité legitimní, legitimní zájmy, pracovní místa, zemědělci a tak dále, ale také určitá váhavost. Nyní vidíme, že vlastně se zbíhají ty jednotlivé cesty biologická rozmanitost není pouze součástí jedné politiky, je to mnohooborová záležitost. A na závěr bych rád řekl, že je zde jedna věc, která na mě zapůsobila. Konference COP jsou obvykle důležité akce, ale možná ty skutky potom tolik nenásledují po těch slovech obvykle si stanovuje cíle a potom máme všichni spoždění v jejich plnění nebo dokonce jdeme směrem dozadu v určitých oblastech. Takže jsem tro, mám trošku obavy, že abychom po podpisu těch eh, cílů abychom eh, provedli určité hodnocení, jak na tom jsme a je nesmírně důležité, aby existovaly jasné ukazatele, abychom dokázali ohodnotit odůvodněnost našich politik a zavést takové struktury, které budeme schopni hodnotit, abychom věděli, že to, co děláme, je opravdu efektivní. To je takové drobné varování a myslím si, že je nutné, aby toto globální uvědomění se posilovalo a abychom šli tím správným směrem. Děkuji. No, Děkuji a teď paní Višněvská. Paní... Děkuji mnohokrát, paní předsedající, dámy a pánové. Zachování biodiverzity, jak v Evropské unii, tak po celém světě, by mělo být považováno za velkou prioritu. Platí to pro Polsko, kde v roce 2015 v rámci provádění úmluvy jsme přijali program ochrany trvale udržitelného využívání biologické rozmanitosti a to tež platí i pro plán konkrétních činností na léta 2015 až 2020. Nové aktivity v této oblasti po roce 2020 by měly být zásadně ambiciózní. Přípravný proces by se měl týkat všech a měly by do toho být zahrnuty veřejné Eh, nebo zainteresované strany a celý proces musí vycházet z vědy. Musí být globálně hodnocený a musí odpovídat cílům této jim um- umluvy. Je důležité, aby obsažené cíle v novém strategickém plánu byly měřitelné. A když se budou stanovovat tyto cíle, tak je potřeba jasně stanovit jednotlivé ukazatele. A kromě toho je také potřeba zajistit, aby nové cíle vycházely ze zásady trvale udržitelného rozvoje a aby měly souvislost e, s zachováváním biologické rozmanitosti a také by měly mít přidanou hodnotu. Nezbytným předpokladem realizace této úmluvy a zajišťování trvalo udržitelného rozvoje na národní úrovni je začlenování biologické rozmanitosti do jiných sektorů a do průřezových mezirezortních politik. Platí to především pro energetiku, hornictví, infrastrukturu, výrobu, zpracovatelský průmysl a zdravotnictví. Měli bychom také věnovat větší pozornost zajištění vztahů mezi biodiverzitou a změnami klimatu. Na jednu stranu klimatické změny patří k nejdůležitějším negativním vlivům na biologickou rozmanitost. Na druhou stranu, dobrý ekosystém má potenciál brzdit tyto klimatické změny a také nám umožňuje lepší adaptaci na ně. Děkuji. Thank you very much. Uh... Děkuji. Teď paní Hasenkamp. Děkuji, paní předsedkyně. Je to důležité téma. Druhová rozmanitost nadále na celém světě klesá, výrazně klesá. Důležitou příčinou poklesu rozmanitosti je právě naš, naše úsilí ekon, o ekonomický růst. Druhová rozmanitost ustupuje našim ambicím a růstu měst a hlavně pěst, chování dobytka je velkým eh, důvodem, proč biodiverzita klesá. To nejenom v Evropě, po celém světě. Evropské chovné podniky mají dopad i v Severní a Jižní Americe, odkud bereme krmiva. Má to dopad i na světové oceány, protože se skrmuje rybí moučka a 40 zásob, zásob nebo spotřeby vody padne právě na chovné účely. A používá se spoustu hnojiv, a uvolňují se skleníkové plyny. EU musí přijít s akčním plánem pro zachování druhové rozmanitosti. Tam je třeba právě na chop dobytka reagovat a potřebujeme být v souladu s celosvětovými cíly. Děkuji. Děkuji. Tím jsem na konci svého seznamu řečníků. Chce se k tomu ještě někdo vyjádřit? Pokud ne, tak paní Ledu z komise má slovo. Thank you very much, Mrs. Děkuji, paní předsedkyně. Chtěla bych za komisi poděkovat Evropskému parlamentu za tento dobrý návrh rezoluce, za vaši podporu při přípravě COP14. Myslím, že můžeme spolu mnohého dosáhnout. Samozřejmě je pravda, že je velice znepokojivé, že se zdá, že nesplňujeme cíle a je třeba urychlit aktivity po celém světě. A v tomto kontextu je třeba přijít eh, s přípravou nového procesu na, pro rámec po roce 2020. Je třeba posílit také implementaci a podpořit závazky. Jak víte, tak my připravujeme teď s členskými státy závěry rady na COP15 a mezičase jsme my a, komi- a členské státy poslali své názory sekretariátu CBD, jak se eh, díváme na různé varianty COP14 a také jsme zdůraznili, že ten proces by měl umožnit vypracování ambiciozního, realistického a měřitelného cíle. Ten rámec by měl také stanovit další mechanismy na posílení implementace, včetně dobrovolných závazků v souvislosti s biodiverzitou ze strany různých účastníků. Ten proces by měl být maximálně inkluzivní a participativní a průhledný. Jenom abych zmínila ty hlavní body. A my teď se těšíme na pokračování spolupráce s parlamentem v tomto procesu. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji. Děkuji vám všem za rozpravu. Lhůta pro pozměňovací návrhy 5. září 11 hodin. Budeme hlasovat 10. a 11. října o tom v našem výboru. Další bod je společná rozprava, návrh na řízení Evropského parlamentu a rady, kterým se zavádí rámcový program pro výzkum a inovace Horizont Evropa. Uh, so, um... Yeah. Um, so we'll take these items together. Vezmeme ty body dohromady, budeme se věnovat eh, návrhům stanoviska. Pan Busoj, pan zpravodaj, začne jako první, prosím. Děkuji, paní předsedkyně, paní předsedkyně, vážení kolegové. Horizont Evropa bude už devátým rámcovým programem pro výzkum a inovací, bude mít o 20 miliard víc než Horizon 2020 a já jsem rád, že mohu říct, že je to nejambicioznější program v této oblasti a za to komisi gratulujeme. Když se podíváme na minulé úspěchy a po naučení z předchozích programů, tak Horizont Evropa posílí vědecký a výzkumný fundament EU, posílí konkurenceschopnost a umožní Evropě, aby převzala vedoucí postavení, jimž budeme čelit výzvám 21. století a potřebám cirkulární ekonomiky. Horizont 2020 například měl úspěch v tom, že přinesl excelentní výzkum to vidíme v citacích ve vědecké literatuře, ale ekosystém EU zatím stále není dostatečně připraven na to, aby byl dostatečně průlomový ve svém výzkumu. Využívání takových programů podle mě stále ještě brzdí jistá míra komplexnosti a složitosti, což omezuje rychlost inovací i dopad inovací v Evropské unii. Rámcový program poskytne předvídatelnost a posílí i tu značku Horizont Evropa. Paní předsedkyně, jak již jsem řekl, Máme společnou rozpravu a teď tedy budu komentovat oba body. Vítám kontinuitu té třípilířové struktury, jednička Open Science, dvojka eh, Global Changes a trojka otevřené inovace. Úspěšné prvky jako Evropská rada pro výzkum, akce Marie Curie Sklodovské a Evropský institut inovací a technologií. Dále také vítám pokračování grantů jako hlavního modelu financování horizontu Evropa. Teď ten nový horizont eh, správně definuje jisté nedostatky, které se zjistily interním i externím posouzením a dialogem se všemi účastníky a legislativci. A počet novinek v Novém horizontu Evropa určitě posílí výzkumný program, jako je třeba koncept misí, což podle mě potřebuje být jasnější. To jsou mé pozměňovací návrhy 10 a 11. Co se týká struktury, tak je tady celá řada klastrů ve srovnání s horizontem 2020. A je tady také odkaz na prostředí, což úplně nezapadá do té klastrové struktury. Máme tady mm, e, tu změnu stárnoucí populace, máme tady stále více chronických nemocí, máme také riziko přeshraničního šíření nemocí. Já jsem pro, abychom zvýšili rozpočet jak v horizontu Evropa, tak v tom klastru pro zdraví. Jinak není snadné pokrýt tu mezeru. Navrhuji pozměňovacích návrzích 23 eh, a 30 aby ty dva prvky pilíře 3 respektovaly stejnou míru proporcionality jako v horizontu 2020. Hlavně 70% by se mělo věnovat společenským změnám a mělo by to být celospolečenský dopis a 30% by se mělo soustředit na průmyslovou konkurenceschopnost. Co se týká misí, můj návrh navrhuje několik jednoduchých, dobře financovaných misí s velkým dopadem, a to by mohlo hrát katalyzační roli i pro investory a mělo by to jasný dopad i v očích občanů. Jedna z hlavních výzev je rakovina a 70 Evropanů eh, si přejí, aby Unie víc dělala i v oblasti zdraví a zdravotnictví, tak je možno říct, že to je pro výzkum opravdu priorita. Rakovina zůstává hlavním eh, důvodem úmrtí, úmrtí i u dětí. Výzkum je teď fragmentován. V podstatě nemůžeme dosáhnout udržitelných výsledků sami, proto v sedmém pozměňovacím návrhu doporučuji první misi v té, těch oblastech s vysokou mortalitou u dětí. Jde o to, abychom eradikovali do roku 2030 rakovinu u dětí. Horizont Evropa je pro nás důležitý bod, tři z pěti klastrů jsou přímo relevantní pro náš výbor a pokrývají největší část financování pilíře druhu 32,5 milionů Evropy. Další klastry a pilíře se přímo či nepřímo také týkají naší práce. Ještě jednou zdůrazňuji, že rostoucí rozpočet neodpovídá našim očekáváním a proto s ohledem na tento fakt jsem přišel s dalšími pozměňovacími návrhy 13 a 14, aby ten růst odpovídal stejně jako je růst Horizon 2020, 7% celkového eh, objemu, nikoli v těch slibovaných 8,7 a potom 1, 2, 5 nástroji, technologie a digitální řešení pro zdraví by se mělo posunout z klastru zdraví do klastru digitální průmysl. To jsou pozměňovací návrhy 2635 a pak ještě, co se týká environmentálních věcí. Mám celou řadu pozměňovacích návrhů 38, 39, 40, 44, 41, 49, 46 až do 51. Inovace pro čistá řešení, dekarbonizace zachování ekosystému druhů, nízkorizikové pesticidy a větší práva pro koordinátory. Děkuji vám a očekávám vaše poznámky, komentáře a návrhy od kolegů, stínových zpravodajů a těším se na spolupráci i na vylepšení toho návrhu komise. Podle mě je ten návrh velice dobrý, ale může být ještě efektivnější. Děkuji. Děkuji. Teď stínoví zpravodajové či jejich náhradníci, což je případ paní Kabezon. Máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně, za slovo nahrazuji kolegu Timura, který se dnes nemůže bohužel účastnit naší schůze. Ráda bych poděkovala panu Buzoj za to, co nám jste řekl, co do v široké míře s tím souhlasím a také vítám příspěvky ostatních zpravodajů a zejména zpravodaje z příslušn, věcně příslušného výboru ITRE, jehož cílem je zlepšit návrh komise. Tento výzkumný program umožňuje zlepšit konkurenceschopnost Evropské unie tím, že zapracuje také určité sociální výzvy a úkoly, před kterými naše společnost stojí komise skutečně odvedla úsilí na zvýšení rozpočtu, ale pokud zohledníme zvýšení cen, tak to zvýšení rozpočtu není dostatečné pro to, abychom plnili ty úkoly a výzvy, které před námi stojí. Eh, velká část projektů bude financována tímto programem, takže už jsme vlastně promeškali mnoho příležitostí, bylo by potřeba zvýšit ten rozpočet na 120 miliard. Ta struktura do tře- ve třech pilířích umožňuje zlepšit efektivnost, ale také to není žádná revoluce vzhledem k těm obrovským změnám. Mám na mysli zejména ten pilíř 2 konkrétní příspěvek k některým tématům to možná povzbudí konkurenci mezi jednotlivými programy, když půjde o získávání financí. A je možné, že v konečné fázi to získané financování nebude dostatečné, takže je nutné eh, jít do více do detailu jednotlivých projektů a zejména jejich ekonomických dopadů. Souhlasím se zpravodajem v tom, když říká, že sociální cíle a průmyslové výrobní cíle že by se mohly určitým způsobem směšovat, že je zde toto riziko, což by možná vedlo k určitému zmatení pojmu. Inovace to je určitě složitá problematika. Evropská unie má poměrně velké spoždění, které musíme dohnat. Nicméně musíme zdůraznit zapojení příslušných průmyslových odvětví, výzkumné programy pro malé a střední podniky, měli velký úspěch v rámci programu Horizont 2020, takže není možné, aby to zaniklo nebo aby se to jaksi rozpustilo v těch nových programech vzhledem k tomu, jak malé a střední podniky jsou důležité pro evropský průmysl. Excelence, to je věc, která, kterou je potřeba více rozpracovat, rozšířit na co největší počet regionů. Je důležité, aby regiony, kraje se účastnili těchto programů. Je potřeba zavést mechanismus, který vlastně bude odměňovat určitou o prémii nebo odměnou za excelentnost, opravdu ty nejkvalitnější programy tak aby tyto byly více zohledněny, zejména v regionech, které čelí určitým ekonomickým problémům. Jsou rozdíly v platech vědců, výzkumníků, například v regionech, které jsou někdy vzdálené od centra, ale přesto představují určité poli excelence, takže je vhodné podporovat tu kvalitu, tu excelentnost. Co se týká klastrů, zejména z hlediska výboru pro životní prostředí, myslím si, že boj proti klimatickým změnám a ochrana přírodních zdrojů to jsou opravdu zásadní věci pro náš výbor Envy. Zdraví, zdravotnictví, jak o tom hovořil už zpravodaj, by si zasloužilo, aby se více zohlednilo v těchto programech. Ale nezapomínejme na to, že jsou to mm, kardiovaskulární choroby, které jsou příčinou číslo jedna úmrtí v Evropské unii takže je nezbytné, abychom zohlednili tuto situaci v, pro, situaci v programech. Programy pro děti, dě, zdraví dětí, odolnost proti mikrobům, to jsou všechno eh, věci, na kterých by se mělo ještě pracovat, které by se měly zlepšit. Samozřejmě environmentální dimenze, ano, ta si zasluhuje speciální pozornost a v rozpočtu Evropské unie zemědělství podle toho, co nám bylo řečeno, tedy by mělo být méně dotováno. Musíme vsadit na udržitelné zemědělství, které bude schopno čelit výzvám do budoucna. Toto vyžaduje Eh, určitý technologický pokrok, technologický vývoj, ale také musíme vsadit na sociální vědy a human, humanitní vědy, které také patří k těm výzvám, které před námi stojí. Čelíme zde zásadním problémům migrace, musíme více zdůraznit ten lidský prvek. Výzkumné programy musí být předmětem ekonomického hodnocení a hodnocení z hlediska pracovních míst a také musíme hodnotit jejich sociální dopady. Věda musí umožnit reagovat, odpovídat na ty úkoly, před kterými naše společnost stojí, ale neměla by vytvářet nové nerovnosti musíme získávat výsledky, to ano, ale potom je také nutné, aby všichni občané mohli těžit z těchto výsledků. A potom je zde otázka pohlaví, která také musí být zohledňována. Potřebujeme mít konkrétní studie o dimenzi pohlaví, abychom podporovali zapojení žen do vědy, abychom měli více žen, vědkyň, výzkumnic nebo koordinátorek ve, výz- ve světě výzkumu. Děkuji vám, pane Busoj, za vaše stanovisko. Myslím si, že jde správným směrem. Děkuji. Thank you very much. Děkuji vám. Pan Matthews, prosím. Děkuji, paní předsedající. Jsem velice rád zpět v tomto výboru. EKR vnímá pozitivně směr, kterým se ubírá tento návrh. Jako vždy, budeme posuzovat tento návrh podle toho, jestli poskytne maximálně kvalitní vědeckou práci, jestli bude otevřený a transparentní a jestli přináší pozitivní hodnotu pro daňové poplatníky. Chceme, aby tento program také neduplikoval vnitrostátní priority, ale aby se soustředoval na ty oblasti, kde mezinárodní práce povede k lepším výsledkům než vnitrostátní či regionální působení budeme chtít zajistit, aby Evropská rada pro inovace poskytovala jasnou evropskou přidanou hodnotu a doplňovala investice z vnitrostátní, regionální a místní úrovně a aby maximalizovala zapojení průmyslu na všech úrovních, od mezinárodní až po ty nejmenší podniky, které všichni chceme podporovat. Jako europoslanec ze Spojeného království si velmi uvědomuji, že Spojené království již vystoupí z Evropské unie eh, v době, kdy budeme mít nový víceletý rámec. A proto vnímám pozitivně, že bude i nadále možné, abychom pracovali s dalšími v Evropě. Pochopitelně, že toto jako všechno ostatní je v rukou vyjednavačů o Brexitu. Nevíme, jak situace nakonec dopadne, ale ve Spojeném království máme spoustu lidí, kteří by rádi, abychom do tohoto horizontu byli zapojeni a pokud to nebude možné, tak určitě mezinárodní vědeckou spolupráci, která probíhala předtím, než jsme vstoupili do EU a kterou řada z nás má i se zeměmi mimo Evropskou unii již nyní. Nakonec bychom rádi, abychom vyrovnali granty a půjčky tak, abychom měli optimální výsledek pro konečné příjemce. Protože jde o to, abychom poskytovali maximální vědeckou práci ve prospěch všech evropských občanů. Děkuji. Děkuji. Paní Rejs, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Já souhlasím s panem zpravodajem ve většině bodů. A stejně tak s většinou návrhů komise základní priorita skutečně je zajistit kontinuitu mezi současným rámcovým programem Horizont 2020 a jeho následníkem Horizont Evropa, o kterém teď diskutujeme. To je důležité i pro vědce samotné je pro ně je důležité, abychom zachovali kritéria pro výběr projektu a různé úrovně financování, které jsou povoleny a aby to se podpořilo to, co bylo úspěšné ve, výbo- v programu Horizon 2020, aby bylo možno předkládat více kandidatur na kvalitní projekty. Zajistit tedy kontinuitu tohoto programu s několika rozdíly je potřeba snížit administrativní zátěž. To nám říkají všichni věci. Snižovat tu administrativní zátěž se zjednodušenými postupy také hledat lepší synergie, lepší koordinaci s ostatními programy Evropské unie, tak aby se zvýšila efektivita, co se týká formy, ale i samotné podstaty, protože Horizont Europe by měl financovat pouze projekty se silným, zaruč, s vysokým zaručeným dopadem potom také eh, znač, velké šíření těch výsledků aby to od začátku bylo zapracováno do smlouvy podepsané s těmi věci a zejména využití těchto dosažených výsledků. Základní výzkum je samozřejmě nutný, ten je potřeba chránit, ale musíme jít až do konce této logiky. Musíme stimulovat eh, praktické využití, efektivní využití evropských inovací, když se tedy rozvíjejí k tomu, aby plnili konkrétní a naléhavé výzvy a úkoly, kterým čelí naše dnešní dnešní společnost. Samozřejmě v prvé řadě, jak pan Pusoj eh, hovořil o otázce zdravotnictví a udržitelného rozvoje, podpořím návrhy zpravodaje, které posilují, posilují tyto aspekty. Je to celá řada pozměňovacích návrhů. Tam, kde eh, to je samozřejmě to zásadní, to je rozpočet, to zde také zaznělo, kolem 100 miliard euro, 4 miliardy, pardon na ten, z toho předchozího programu 20 miliard navíc, ano, jak řekl pan zpravodaj, ale ten doporučený rozpočet 160 milion. V březnu jsme odsouhlasili více, 100 miliard. To ještě jsme daleko od, těm, od těch 3% evropského HDP, od toho slavného cíle. A na závěr bych možná řekla, nebo ukončila otázkou, nebo to je spíš taková niance, kterou bych chtěla, aby mi zpravodaj vyjasnil, trošku techničnější. Pokud jsem vás dobře pochopila, vy byste chtěl změnit obl Eh, to převést z polu zdravotnictví do polu digitalizace. Neobáváte se, že dojde k určitému rozředění specifik této oblasti v problematice technologií, která je daleko širší. To je možná jen taková niance, ale byla bych ráda, kdybyste mi to mohl trošku objasnit. Děkuji. Děkuji. Chce si vzít slovo ještě někdo jiný na toto téma? Pakliže ne, tak pan Matej, prosím, z Evropské komise. Děkuji, paní předsedající, a děkuji všem vystupujícím. Děkuji za hlubokou podporu horizontu, kterou velmi vítáme. Máme za sebou velmi užitečnou diskusi s panem Bušojem, která vyřešila řadu problémů. Během následujících tří čtyř minut bych jenom rychle vysvětlil jak vnímáme některé předložené pozněvací návrhy. Začnu pár obecnými body a potom se dostanu k pár konkrétnostem týkajícím se článku či úvodního ustanovení. Obecně chci říci, že obecné pozněvací návrhy týkající se rozpočtu či aktů v přenesené pravomoci jak všichni víme, budou součástí konečného balíčku. Uvědomujeme si, že podporujete vyšší rozpočet, ale to určitě bude na pořadu dne až ve finální fázi vyjednávání mezi institucemi, takže bych se vyhnul v této fázi komentářům na toto téma. K některým um, pozněvacím návrhům bychom museli mít techničtější jednání, které nás konec konců čeká dnes odpoledne, takže snad řadu věcí dořešíme. Konstatovali jsme, že řada pozněvacích návrhů se objevuje opakovaně k téže koncepci. Pochopitelně vítáme důraz na trvalou udržitelnost, jenom bychom navrhovali, aby se to, nemus- aby se to pořád neopakovalo, protože si myslím, že to roz- rozptiluje pozornost. Občas máme pocit, že pozněvací návrhy jsou příliš preskriptivní a podrobné. Řada věcí by se daly přesunout do procesu strategického plánování, který má proběhnout v pozdější fázi. Je tam řada zajímavých myšlenek ve vašich pozněvacích návrzích. Občas zacházejí ale nad rámec takovéhoto programu pro výzkum a inovace. Takže chápeme, o co vám jde, možná, že ale by tyto myšlenky byly lepší ve úvodních ustanoveních, že možná do legislativního textu by to bylo moc. Občas tam jsou také hodnotící vyjádření, která by mohla mít negativní politiku, především když hovoříte o potravinářské či zdravotnické politice. Teď konkrétněji. K úvodním ustanovením. Vítáme, že vypichujete trvalou držitelnost a to plně podporujeme. Na konci roku komise pod vedením pana Temermance předloží reflexní dokument, takže se na něj počkejte. Co se týče otevřeného přístupu, tak tam je řada pozněvacích návrhů a my bychom navrhovali, abychom neomezovali definici otevřeného přístupu. Totež platí i pro algoritmy, softwarové protokoly, tedy nejenom zveřejňování. Tady k tomu máme také doporučení a byli bychom rádi, aby to bylo konzistentní. Nyní k článku, ne, pořád ještě k úvodním ustanovením. Vítáme, že zdůrazňujete potřebu společenských potřeb a za interesovaných stran. To je určitě jedním z důležitých prvků konstrukce horizontu Teď, co se týče pozměňovacího návrhu 11 k článku 7, tam je odkaz na opravdu jednu novinku. V tuto chvíli se to spíše proskoumává, protože se objevila řada dalších zajímavých nápadů i z pera pana Bušoje, ale budeme se muset podívat, do jakých oblastí by se takovéto mise mohly vysílat. Budeme si muset stanovit priority a předpokládám, že se k tomu vrátíme i v diskusi se zainteresovanými stranami, pochopitelně s Evropským parlamentem a s členskými státy. Co se týče ochrany práv k duchovnímu, duševnímu vlastnictví, pozněvací návrhy 17, 18, 19. Tady chceme říci, že tento horizont je flexibilnější než Horizont 2020, tedy nevylučujeme možnost, že se domluví účastníci předtím, než dojde k dosažení výsledku a to je snad pokrok. Kromě toho také dáváme prostor pro eh, rozumné podmínky pro přidružené entity, takže řada pozněvacích návrhů je tady možná nadbytečná. Časové lhůty. Tady budeme potřebovat flexibilitu. Nicméně musíme mít určitý termín, ke kterému se to vyřeší, pokud dojde k nezhodě. Hovořil jsem o negativních konotacích. Například v pozměňovacím návrhu 24 z toho by skoro vyplývalo, že v tuto chvíli ty postupy nejsou bezpečné a účinné. To mně připadne celkem nešťastné, určitě zpravodaj to tak nechtěl. Paní Rize také zmínila jednu velice důležitou věc, která nám také leží na srdci. A to převod bloku k digitálním tématům do klastru 3. Jedná se konkrétně o nástroj a digitální eh, řešení ve zdravotnictví. Myslíme si, že klastr 3, tedy digitální průmysl a klastr 1, tedy zdravotnictví, se doplňují. Cluster 3, tam jde o vývoj technologií a platform obecného užití. Nicméně je nezbytné, abychom ve všech těchto klastrech zachovali určité prvky, protože tady jde o použití takovýchto platform a technologií. A následně tedy musíme optimalizovat jejich využití. Je to navíc specifikum pouze určité oblasti. Inovace zaměřená na pacienty třeba. Takže bychom rádi, aby to zůstalo v klastru 1. Teď k partnerství, to je spíše pozněvací návrh 28. Tady bychom rádi zdůraznili, jak důležité je, aby účastníci byli více angažováni a aby ty vstupy byly spíše hotovostní. Protože máme za to, že tím prokáží, že jsou do toho strategicky více zaangažovaní, než kdyby to bylo v naturálích. Mám pocit, že občas je to příliš specifické. Třeba v pozněvacím návrhu 8 hovoříme velmi podrobně o přírodních rezervacích a mořích. Spíše bychom to měli probírat na technickém zasedání a případně to přesunout do strategického plánu. Oběhová ekonomika a odkaz k ní, to nám vyhovuje. Pozněvací návrh 14, návratnost investic pro občany. Tady máme řadu ustanovení, a především plány na využívání a šíření výsledků v článku 35 odstavci 6. Takže zase si myslím, že je to dostatečně ošetřeno. Teď další citlivý aspekt v pozněvacím návrhu 18. Tam, všichni odkaz, tam tedy odkazujeme konkrétně Krakovině a víme, že to je společensky závažná záležitost. Nicméně vypíchnout jenom jednu chorobu by možná mohlo být kontraproduktivní. Většinou hovoříme o nepřenosných chorobách a mezi ně patří rakovina. Takže bychom doporučovali spíše nějaký obecnější termín. Potom v pozněvacím návrhu 23 konkrétně odkazujeme na Světovou zdravotnickou organizaci a máme pocit, že není dobrou legislativní praxí tam zahrnovat další organizace, které nemáme pod kontrolou. Protože prostě pokud Světová zdravotnická organizace změní svůj seznam, tak my tam nemáme žádné páky a v podstatě budeme rukojmím. A na závěr další konkrétní věc týkající se pozněvace návrhu 48, kde se odkazuje eh, k arktickému výzkumu. To by se mělo řešit v rámci klastru 4. Ano, je tam krize, ale je to napojeno spíše na diskusi o klimatických změnách a z toho důvodu máme pocit, že by bylo lepší to probrat v tomto kontextu. Je tam řada zajímavých myšlenek z pera zpravodaje a poslanců a poslankyň a věřím, že to povede ještě k lepšímu programu a budeme se těšit na další diskusy. Děkuji. Děkuji. A nyní má slovo opět pan Bušoj. Děkuji, paní předsedkyně, jenom velice stručně bych rád poděkoval všem kolegům, kteří vystoupili a zástupci Evropské komise. A chci poděkovat paní Kabeson za její pozitivní pohled na věc a také za její návrhy. Budu se těšit na pozněvací návrhy. Je potřeba znovu říci, že pouze malá část způsobilých projektů byla financována v rámci Horizontu 2020. Je tedy jasné, že musíme pracovat efektivněji. Panu Matthews bych chtěl říci, že ano, nechceme duplikovat vnitrostátní priority. A co se týče Spojeného království, no tak prostě si musíme počkat. Jestli budou i nadále součástí toho programu nebo ne, protože se účastnit mohou i země mimo EU. A to jak jako financující, tak financovaný. Co se týče paní Rees, tak s vámi souhlasím, že je potřeba snížit administrativní zátěž a já už jsem říkal, že složitá administrativa představuje překážky, které je potřeba odstranit. Kromě toho jste narazila na rozpočet. A přesně z toho důvodu jsem navrhl převod nástrojů technologií a digitálních řešení na klaster zdraví. Protože se navýší rozpočet na zdraví a není to dostatečné a proto navrhuji dvě řešení. Za prvé zvýšit financování toho klastru a tady ale musíme odlišit nebo vytáhnout to z toho programu a pochopitelně to nebude jednoduché a je o tom také potřeba diskutovat s Evropskou komisí, protože by se tady jednalo o zásadní navýšení budou muset jinými slovy eliminovat jiné programy. A druhým řešením by bylo, že bychom nechali více prostoru pro ty mise a projekty zdravotnické, stricto sensum, a přesunout finance těch zdravotnických projektů, které jsou navázané na digitální řešení do jiného klastru, tak abychom nechali trochu rozpočtu ještě na čistě zdravotnické projekty. Ale to ještě k diskusi. Uvidíme, jestli to zvýší nebo naopak bude bránit účinnosti těchto programů. A nakonec jsem byl v kontaktu s Evropskou komisí, které chci znova poděkovat za veškeré poskytnuté technické informace. Dnes budeme mít technické zasedání, budeme v kontaktu Budeme se scházet tolik, kolik bude potřeba. Poznamenal jsem si některé vaše slušné připomínky. Máte pravdu v tom, že některé pozněvací návrhy jsou příliš podrobné. Také souhlasím s tím, co jste říkal o Světové zdravotnické organizaci, že to asi nebude nejlepší zmínka v legislativním textu. A trval bych se ale na tom, abychom se konkrétně zmínili o rakovině. A zvláště u dětí jakožto návrhu první mise. Možná bychom to mohli napsat tak, aby to nebylo závazné, protože je mi jasné, že to je potřeba diskutovat se všemi zainteresovanými stranami. Ale když to neuvedeme konkrétně, že to není možné v legislativním textu, tak se může stát, že některé priority se budou rozhodovat v Evropském parlamentu, pokud to umožní členské státy. Bude to politický signál na tento program. Takže ještě jednou děkuji a děkuji i vám, paní předsedkyně. Uh, děkuji vám, pane Bušoji. Děkuji všem, kdo se účastnili rozpravy. Pozměňovací návrhy do 5. září. Hlasovat budeme 11. října u nás ve výboru. A poslední bod pořadu Komplexní evropská průmyslová politika v oblasti umělecké, eh, pardon, umělé inteligence a robotiky. Návrh stanoviska, zpravodan je pan Piecha. Máte slovo, pane kolego. Děkuji bardzo, paní předsedkyně. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Tento dokument se týká evropské hospodářské politiky, ale v tomto dokumentu nechceme nezohlednit zdravotnictví. Umělá inteligence působí revoluci. A je to revoluce technická, hospodářská, sociální, ale také etická. Je to revoluce, která neprobíhá jenom v Evropě, ale na celém světě. Už dnes víme, že Evropa musí připravovat takové dokumenty, které by popsaly řešení a vytyčily směry při využívání umělé inteligence ve zdravotní péči, v zdravotních programech či v rozvoji různých vědeckých oblastí, například eh, vynálezy nových léků a podobně. A už dnes víme, že robotika a umělá inteligence třeba v přesné chirurgii je rozšířená a vede k velmi dobrým výsledkům. Mají-li se tyto technologie rozvíjet, tak vzniknou nové oblasti. Vzhledem k tomu, jak stárne společnost, tak třeba takovou novou oblastí by byla právě péče o lidi kteří žijí s postiženími vyplývajícími z věku. A tady ta revoluce bude mít konkrétní vliv, a to nejenom technicky, ale eticky. A dnes v podstatě vzniká jednoduchá otázka. A to, jak regulovat autonomního robota, který se bude starat o postiženou osobu. Měli jsme tam vztah lékař-pacient, zdravotní sestra pacienta. Nevím, jestli takovýto robot bude mít nějakou empatii třeba, nebo porozumění, nebo jestli naopak ne. A pochopitelně pro osoby, o které se bude pečovat, je to důležité. A následně je potřeba vzít, na, no, provést konkrétní opatření. A já mám za to, že je potřeba aby Evropská komise k tomu připravila plán, a to nejenom pro současnost, ale také pro budoucnost. Výzkum a rozvoj robotiky a umělé inteligence probíhá velmi bouřlivě. V podstatě už dnes nám jezdí po ulicích auta bez řidičů a už dnes se testují veřejné komunikace bez lidského zásahu a za využití umělé inteligence. No a následně je to proces, kterým se musíme zabývat. Když se podíváme na dynamiku rozvoje umělé inteligence a robotiky, tak to určitě bude mít dopad na přijaté a platné právní předpisy Evropské unie. Nedávno jsme přijali přece dokument, na řízení, který se týkal medi- eh, lékařských zařízení. A zajímalo by mě, jestli robot používaný v medicíně nebo robotika, která je používána jako nějaká kvazi pečující osoba, jestli se to dá považovat za lékař, lékařské zařízení, medicínské zařízení nebo něco jiného. Nedávno jsme tedy přijali toto nařízení, teď se TPV bude realizovat a zajímalo by mě, jestli už teď náhodou není zastaralé vzhledem k vývoji robotiky a umělé inteligence pochopitelně se musíme zabývat i způsobem, jak motivovat k tomuto vývoji. A zároveň je potřeba tento výzkum kontrolovat. Musíme brát v úvahu, kdo je hlavním hráčem, protože to jsou ne, nejen inženýři a nejen bio eh, vědci, ale také běžní občané. A chci také říci, že je velice důležité stanovit určité rámce pro financování, tak aby ten proces umělé inteligence, zvláště v medicíně, neprobíhal chaoticky. A chci ještě říci, že budeme potřebovat právní řešení, protože často ve sdělovacích procesích se objevují eh, různé soudní procesy eh, kvůli špatné péči lékařů. No a zajímalo by mě, jak to bude s roboty. Kdo bude penalizován a kdo za to bude odpovědný, pokud k takovéto chybě ze strany robota dojde. Tolik tedy jenom na vstup. Chtěl jsem signalizovat problémy, které Evropská komise musí vzít v úvahu, když bude tedy vytvářet takovýto dlouhodobý plán. A teď jenom ještě na okraj. K odstavci 2 tam je chyba, chyba z překladu, Jenom říkám, že se to musí opravit tak, aby tento předpis byl jasný a já to sám opravím svým vlastním pozměvacím návrhem. Děkuji za pozornost. Děkuji. Teď stínový zpravodajové jako první pan Mikolášik. Děkuji paní předsedkyně, milí kolegové. Chci zaprvé poděkovat panu Pěchovi za dobrý návrh stanoviska ten význam stále narůstá. Určitě musíme reagovat na toto téma a musíme reagovat uvážlivě, protože se stále více šíří produkty opírající se o umělou inteligenci. Je naší odpovědností, abychom měli dobrý legislativní rámec ve spolupráci se všemi relevantními účastníky i občany. Živě si pamatuji studijní návštěvu v jedné nemocnici v belgickém městě Alstu před pár lety, kdy spolu s dalšími kolegy jsme obdivovali úžasnou technologickou brilianci robotu Da Vinci při operaci robota ovládal operatér, chirurg, ale ta přesnost byla daleko větší než v případě lidské ruky. Určitě tady to je možné jenom v konkrétních chirurgických případech a ne vždycky. Technologický pokrok a benefity neustále kráčí dopředu. Jak to stanovisko říká, tak umělá inteligence a robotika mají ohromný potenciál především v oblasti zdraví, což je jedna z největších hodnot pro každého z nás. A je tady velice úzké propojení s životním prostředím a bezpečností potravin. Proto je třeba vycházet z datové analýzy, kombinovat to s expertními znalostmi, a je tak možno zvýšit efektivitu zdravotních systémů, ochrany životní prostředí a ochrany bezpečnosti potravin. Podporuji strategii komise, kterou předložila v Dubnu, která se soustředí na evropský přístup a podporu investic ruku v ruce s etickými limity v ním pozitivně založení aliance, Evropské aliance umělé inteligence, kde by do konce roku měly vzniknout hlavní směrnice na základě unijní charty základních lidských práv a Evropské skupiny EFIX pro vědu etiku pro vědu a technologii. Jak bylo zdůrazněno na tom posledním zasedání té pracovní skupiny pro etiku, umělou inteligenci a robotiku a autonomní systémy, tak je to otázka nadmíru aktuální. Je třeba se věnovat i otázkám morální odpovědnosti za umělou inteligenci a je třeba hovořit i o autonomních technologiích, které mohou agovat i bez přímé kontroly lidskou bytostí. Mohou ale agovat jak ve prospěch, tak v neprospěch lidí. Tedy měli bychom velmi pečlivě zvažovat dopady na lidskou svobodu, rovnost, solidaritu, demokracii, právní stát, zodpovědnost, bezpečnost, integritu, jak tělesnou, tak duševní, na soukromí a ochranu údajů. Také bych chtěl ještě zmínit věc, která mi dělá starosti, co se týká autonomních robotů. Některé diskuse, dokonce i tady v Evropském parlamentu, si pohrávají s myšlenkou vytvoření samostatného správního stavu pro autonomní roboty. Kolegové, my jsme první, kdo by měl jasně říct, že robot byl a navždy bude pouhým objektem. A proto odpovědnost je vždy v rukou člověka, ať už výrobce nebo uživatelé. Neměli bychom spadnout do pasti transhumanismu, a vyčlenit člověka z technologického pokroku. Jsem přesvědčen, že společně vypracujeme dobrý, solidní právní základ pro strategii v oblasti umělecké inteligence a robotiky a že budeme v popředí vývoje. Těším se na další spolupráci na tomto dokumentu a těším se také na dobré a konstruktivní pozměňovací návrhy k tomuto dokumentu. Děkuji paní předsedkyně. Děkuji vám, pane kolego. Teď paní Gentile. Děkuji, paní předsedkyně. Já budu velmi stručná, nechci opakovat to, co zde už zaznělo protože už zde předřečník o mnohem hovořil. Chtěla bych také poukázat na hodnocení aktuálnosti textu. K tomu se mohu pouze připojit, co říkal kolega. Všichni si uvědomujeme, nakolik je tato debata důležitá a tato zpráva to pouze mm, ještě více zdůrazňuje. Je důležité mm, zapojovat veřejné mínění v členských státech. Nové, nové technologie mohou přispět kvalitativně k plnění otázek v oblasti zdravotnictví a samozřejmě eh, můžou, mohou také eh, pomoci v nových oborech eh, a zajišťovat udržitelnost národních zdravotnických systémů ale také velmi dobře víme, že čísla se budou ještě zvyšovat a to exponenciálně využívání těchto technologií. Oblast zdravotnictví samozřejmě nutně mm, bude požadovat zvýšené používání technologických pokroků. Máme stále vyšší náklady na zdravotnictví, protože eh, je stále více eh, starých lidí, eh, závislých tedy na, zdravotnických, na zdravotnické péči, která je velmi nákladná. Víme, že to je problematika, která se týká všech členských států, stárnoucí populace. Takže technologické pokrok, technologický pokrok a tato zařízení musí být eh, používáno co možno nejinteligentněji. Nemůžeme se prostě jenom tak dát na mm, vzdát technologii, ji, aniž bychom tedy mm, chránili to, tu humánní stránku mm, jednotlivce. Nemůžeme se spoléhat stoprocentně na technologii, protože ten humánní rozměr ten by vlastně nes, ten nesmí být opomínat, zaopomenut s dalšími institucemi, s podporou podniků samozřejmě, protože ekonomika, ehm, podniky mají všechny možné důvody pro to, aby se zapojovali a aby investovali do této oblasti. Samozřejmě můžeme plánovat určité programy pro získávání kompetencí v, příslušném, v příslušných oborech, také se zaměřit na schromažďování údajů, protože to je důležité, aby se vytvořily určité strategie prevence, léčebné péče připravené na míru se zohledněním specifických potřeb. Také mám na mysli například očkovací eh, kampaně. Zde také spěr schromažďování údajů může pomoci přesměrovat nebo lépe nasměrovat politiku očkování, například zaměřenou na starší osoby nebo na lidi, kteří kteří žijí ve vzdálenějších oblastech nebo na lidi, kteří se nacházejí furt na okraji společnosti, s tím, že stále musíme mít na paměti eh, finanční aspekty, perspektivu nákladů, kterou, která s tím souvisí. Nicméně tato eh, toto nesmí být považováno pouze za náklady, ale také za určitou záležitost, která pomáhá zhodnocovat tato zařízení. Umělá inteligence může představovat významný prvek prevence, který umožní lépe zacílit léčby terapie. Mám na mysli například terapie pro léčbu chronických onemocnění a to nám, nám, nás také musí vést k tomu, že si položíme otázku, jaké jsou environmentální dopady léku. Musíme zde také mít možnost využívat nové technologie, například určité kapsle, eh, krabičky, které by tedy vyslaly určitý signál, pokud pacient tedy nespolkne nebo nepožije ten lék. Toto jsou všechno cesty, které by nás měly eh, zajímat všechny, protože možná délka života do budoucna překročí 100 let. Děkuji, pan Ek. Děkuji, paní předsedkyně, kolegyně a kolegové. Je mimo pochybnost, že Umělá inteligence a robotika změní naši budoucnost v mnohém ohledu, v medicíně, ve výzkumu, v průmyslu, v dopravě, v péče o seniory, možná i ve vzdělávání. Využití umělé inteligence dokonce bude mít vliv na naši etiku, etické myšlení, možná dojde i ke změnám v této oblasti. Mohla by to být dobrá věc pro lidstvo, ale jenom tehdy, když budeme moudří a zodpovědní ve svém přístupu k těmto novým technologiím. Umělá inteligence a robotika určitě budou působit i pobočné škody, kolaterální škody. Právě ty, které jsou nezbytné, musíme předjímat a minimalizovat zodpovědnou politikou. Jedním z předpokladů úspěchu té nové technické revoluce proto bude politická kontrola. Já si myslím, že naše společnost má šanci využít to nejlepší z umělé inteligence a robotiky, když se nám podaří to všechno zvládnout. Hovořím o zamezení falešným zpráv, falešných zpráv v médiích. To také dělá umělá inteligence, když zabráníme narušování soukromé sféry, kyberbezpečnosti, když zamezíme rostoucím odstupům mezi bohatými a chudými a různými regiony na světě a mnohému dalšího. Přísná politická regulace po mém soudu je jediná cesta, jak se vyhnout excesům a doprovodným škodám, které způsobí tyto nové technologie, protože samozřejmě stávající zákony s možnou umělou inteligencí nijak nepočítaly. Každopádně se těším na spolupráci s kolegyněmi a kolegy na toto zajímavé téma, i když to není jedno z hlavních témat, kterému se obvykle v tomto parlamentu věnuji. Děkuji vám. Děkuji. Teď pan Zolignon. Eh, Děkuji, paní předsedkyně. Na rozdíl od eh, toho, co eh, říkal kolega, tak se domnívám, že by to mělo být klíčový, že toto téma by mělo být klíčovým hm, tématem debaty v tomto parlamentu, protože se to přímo týká evropské společnosti. A opravdu si myslím, že je to klíčová záležitost pro vývoj naší společnosti. A ta, ten, tato technologická přeměna musí tedy si vytyčit za cíl sloužit lidem, samozřejmě v oblasti zdravotnictví, ale ono to platí pro všechny oblasti společenského života. A je to šance pro to, abychom podpořili konvergence a boj proti nerovnostem, abychom zbližovali lidi a regiony. A obecně e, zde e, máme ten model digitální ekonomiky, který je typický pro naše evropské hodnoty který by měl mm, představovat naše priority. Je zde ta technologická dimenze, etická, environmentální, to zde zaznělo, ale Požádal jsem o slovo, protože jsem stínovým zpravodajem pro program Digitální Evropa. A chtěl, rád bych upřesnil, že tento program, který už, eh, pro který tedy eh, budou investice eh, naplánovány 2,5 miliard. tento program je hodně propojený s umělou inteligencí. Je to velmi důležité pro Evropu, pro její občany a myslím si, že bychom měli pracovat velmi efektivně zapracujeme tuto iniciativu do programu Digitální Evropa s konkrétními zdroji, také propojíme s programem Horizont Evropa, tak, aby se nám podařilo eh, abychom skutečně mohli těžit, využívat těchto změn a řešit problémy, před kterými stojíme. Děkuji. Eh, Pokud nikdo další, tak pan Hejkela. Děkuji. Jsem eh, z oddělení pro umělou inteligenci a robotiku Evropské komise. Chtěl bych poděkovat parlamentu a tomuto výboru za toto stanovisko, za jeho návrh, protože to přináší celou řadu velice zajímavých bodů, a týká se to věcí, o nichž my si v komisi myslíme, že jsou velice relevantní a bereme je velmi vážně. Spoustu věcí, které zmiňuje tento návrh, jsou v souladu s našimi myšlenkami a směrem našeho uvažování. To už vyplývá z toho sdělení o umělecké, umělé inteligenci pro Evropu z 5. dubna tohoto roku pár příkladů, třeba financování těchto technologií, to bylo zdůrazněno již mými předřečníky, jak tahle technologie budoucnosti bude mít dopad na náš život, na naši práci, na nejrůznější aspekty našeho života. My si myslíme, že to je velice důležité. Jsou to otázky právní, otázky uh, Eh, etické, jako je otázka odpovědnosti nebo umístění těch technologií a všechny další důležité aspekty, které s tím souvisí. Věc se má tak, že klíč přístupu komise, tak jak to prezentujeme, je v podstatě jistý holistický přístup, tak abychom měli opravdu evropský přístup, který se bude lišit třeba od toho, jak k tomu přistupuje Asie nebo Spojené státy americké. Tady je klíčové pochopit to, že my v Evropě bereme vážně i ty netechnologické aspekty této záležitosti. Tedy tato iniciativa má nejenom ty technologické prvky, ale má i ty netechnologické ty se opírají o další pilíře, tedy soustředíme se na to, jak se připadit na socioekonomické změny, které ty technologie pravděpodobně způsobí, jak je to s právními a etickými aspekty této technologie. Chceme mít silný ekosystém v Evropě a v umělé inteligenci, který bude reflektovat nejenom technologickou částku, chceme také mít návrh v budoucím víceletém finančním rámci, nejenom v rámci Horizont Evropa, ale i v rámci programu Digitální Evropa. A chceme mít tedy ten silný evropský přístup, jednotné evropské prostředí, třeba jednotné požadavky na platformy, to už je v běhu, pak také otázky týkající se testování a experimentů, různých algoritmů. To jsou jenom detaily, které se ubírají směrem, který by měl zajistit, že budeme mít jednotný evropský ekosystém pro umělou inteligenci. Zároveň, a to si myslíme, že je pro nás důležité, bychom měli sledovat rozvoj těchto technologií a brát to v úvahu, abychom viděli, zda stávající legislativa, a jak už bylo zmíněno, máme legislativu, která to pokrývá. Je třeba vidět, která z těch legislativ musí být revidována, která ještě odpovídá potřebám. Je tedy třeba sledovat ten technologický pokrok velice bedlivě a e, zároveň sledovat, zda je třeba měnit legislativu. Obecný přístup je, že chceme mít efektivní přístup tak aby společnost mohla profitovat z umělé inteligence. Máme tam ve skrze konkrétní opatření a aktivity, které se tu odehrávají, hlavně co se týká etiky a právních aspektů, máme skupinu expertů na vysoké úrovni, kteří mají předložit za prvé etické směrnice, základní směry a pak rozhodl doporučení pro investiční politiku. První návrh by měl být k dispozici do konce roku a kompletní verze potom na přes rok. Tato skupina odborníků zastupuje širokou oblast eh, účastníků, 52 členů z akademické sféry a mnoha dalších. Máme tedy velice dobře zastoupené všechny sféry v této expertní skupině a tato expertní skupina také spolupracuje s tou Aliancí pro umělou inteligenci, což je široké fórum s mnoha účastníky, onlineové fórum, kde se vedou diskuze. Už je tam asi 13 členů, objevují se tam různé názory, každý se může stát členem tohoto fóra a účastnit se debaty na téma umělá inteligence a výsledky těch debat eh, také bude ta skupina zohledňovat. Co se týká právních aspektů, tak také byla stanovena expertní skupina pro otázky odpovědnosti a eh, de facto jedno z těch opatření v tom sdělení je, eh, že budeme mít komplexnější přístup k těm výzvám souvisejícím s odpovědností a dopady Budeme se tomu věnovat příští rok, zhruba kolem poloviny příštího roku. To jsou tedy některá zcela konkrétní opatření, která se ubírají směrem k tomu, abychom zajistili, že budeme mít opravdu evropský přístup eh, v oblasti umělé inteligence, který bude prospívat opravdu všem. Pochybnosti, které tady zazněly, bereme velice vážně budeme k ním přihlížet při vypracovávání dalších návrhů. De facto je tady jasný požadavek, abychom přistupovali k této oblasti velice zodpovědně. To my samozřejmě děláme a hodláme to prosazovat i v mezinárodním kontextu. Oni to žádají nejenom občané, ale i podnikatelská sféra a to je přístup, který bere vážně všechny obavy, bere vážně zájmy občanů a nechceme ignorovat jisté pochyby a obavy. Je třeba, abychom pracovali v prostředí důvěry pokud k vývoji umělé inteligence bude docházet v prostředí vzájemné důvěry, tak z toho budeme moc, pro, moci profitovat v dlouhodobé perspektivně maximálním způsobem. Možná ještě jedna věc na sám závěr. Členské státy jsou také účastny celého toho dění plánujeme koordinovanou akci do konce roku. De facto všechny členské státy bod 5 hovoří o deklaraci, která byla podepsána původně 24 státy a Norskem. Teď už ji podepsali všechny členské státy Evropské unie a to Norsko samozřejmě. A máme tedy velice širokou širokou oporu v členských státech. A ještě jedna věc, kterou jsem zmínila, která je jasná. Velice důležitou oblastí aplikace umělé inteligence je právě zdraví a zdravotnictví. My ty, všechny ty etické a právní aspekty bereme velmi, velmi vážně. Opravdu děkuji. A teď pan Pěcha závěrečné slovo. Paní Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně, jenom velmi, velmi stručně. Děkuji kolegům a kolegyním za diskusi této zprávy. Já vím, že je to krátké, ale takový je postup a děkujeme také komisi za to, že si uvědomuje, že umělá inteligence může způsobit skutečně revoluční změny. Víme, že umělá inteligence se dostává do všech oblastí našeho života, ale zdravotnictví je totiž důležité, protože je nejvíce intimní a osobní. A bezpečnost použití umělé inteligence bude určitě velice důležité téma. Je jasné, že jako občan mám určité obavy. Já jsem byl vychován v kultuře, kdy prostě člověk byl opravdu středobodem, referenčním bodem průmyslu, asi takový rozvoj se nedá zabrzdit. Prostě uměle inteligenci nezabráníme, ale doufám, že nebude dehumanizovat společnost a zdravotní péči. To jsou obavy, které mám a doufám, že se nevyplní. Děkuji. Děkuji. Děkuji vám všem. Uzavíráme tuto rozpravu. Pozměňovací návrhy mají termín 6. září a hlasovat se bude v listopadu. Děkuji mnohokrát a dobrou chuť. Příští zasedání proběhne ve Štrasburku 10. a 13. září.